Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Velice vám děkuji za to, že jste přišli na dnešní schůzi. První bod bývá přijetí pořadu jednání, ale takový první skutečný věcný bod, který nás čeká dnes odpoledne, je diskuse o prioritách výboru Libera 9. funkční období. A já si myslím, že tedy vzhledem k tomu, že zde není příliš poslanců v těch předních řadách, No, každopádně budeme hovořit o těch, diskus, o těch prioritách výboru Libe. Vrátíme se k bodu 1. Přijetí pořadu jednání, takže nejprve ještě vás chci informovat o určitých změnách. Nám kolegyně Tania Fajon nás požádala, abychom přidali k hlasování dnes eh, odpoledne ještě hlasování o eh, liberalizaci vízového styku s Kosovem. Pokud k tomu nejsou žádné námitky, nebo jsou, paní Sophie Interveld. Ne, ne, já nemám žádnou námitku k té změně, ale trošku mě tedy překvapuje, že na tu diskusi o prioritách na deváté období Eh, jste vyčlenili dvě hodiny. Říkáte, že budeme hovořit eh, v návaznosti na rozhodnutí koordinátorů z 11. července 2019. Já jsem na té schůzi tehdy byla, ale vlastně eh, si nejsem úplně jistá, jak ta dnešní diskuse tedy bude vypadat a jaké budou závěry. Protože každá frakce má své vlastní priority, čeká na slyšení s komisařem Ehm, pak, ten, pak komise nastíní svůj program. Potom možná můžeme vést nějakou eh, diskusi, takže já moc nechápu, proč je tento bod na pořadu jednání. Pan předseda, ano, já rozumím. Eh, koordinátoři se domnívají, že bude užitečné vést takovou diskusi a že to bude, uskute- že to bude užitečné i pro to slyšení s komisařem, které nás čeká že by zkrátka měla být eh, příležitost, aby zde mohli tuto diskusi o prioritách vést nejenom koordinátoři, ale také všichni poslanci. Paní Sipl, děkuji, pane předsedo. Já sice chápu, že by bylo dobré vést diskusi o prioritách výboru Libe, tak chci říci, že se teď připravujeme na slyšení komisařů určitě všichni budou hovořit o svých prioritách, ale když se ještě navíc rozhlédnu tady po tom jednání, tak se skutečně nevím, zda zjistíme, eh, jaké jsou priority všech členů tohoto výboru, protože zde nejsou dokonce ani všichni koordinátoři. Je zde paní Stelenás, která je jednou koordinátorkou, jednou z těch koordinátorek, eh, ještě je zde možná někdo další. Hm, opravdu mě trošku i zajímá, proč je tak nízký zájem o tento bod na pořadu jednání. Proč je zde tak málo lidí, když máme hovořit o prioritách našeho výboru na to stávající funkční období. Děkuji, nyní paní Ferentke. Děkuji, pane předsedo. No, upřímně řečeno, pro mě taková diskuse o prioritách není žádný problém ale domnívám se, že se musíme hlavně zamyslet nad tím, co si pak, jak pak dále naložíme s těmi výsledky, protože určitě zde budou nějaké e, schodné nebo nějaká schoda na prioritách, ale na některých e, prioritách zase nebude schoda, takže si myslím, že stejně se to bude muset ještě probrat na koordinátorech, aby k tomu potom byl nějaký výstup. Takže mohli byste říct konkrétně, jak budeme nakládat e, s těmi výsledky dnešní diskuse, nebo co si s tím pak počnou koordinátoři? pane předseda. Já jsem začal dnes trochu ironicky. Eh, máme zde pořád jednání, navíc je úterý, není, to, není pátek odpoledne, máme zkrátka řádné zasedání výboru pro občanské svobody a očekával se, že všichni členové budou přítomní. Ale je pravda, že jsem opravdu začal trošku ironicky, protože je očividné, že přítomnost poslanců zde dnes není valná. Takže možná bychom to tedy potom mohli nějak posunout až na ta slyšení, nebo až na tu dobu, kdy budou ta slyšení. A Zítra mají koordinátoři také vést výměnu názoru, která se týká už přímo těch slyšení s, těmi dezignovanými, s tím dezignovaným komisařem. Takže pokud se domníváte, že tento bod dnes nemá cenu projednat, tak ho můžeme stáhnout a můžeme o tom tady hovořit spíše zítra na výboru, pardon, na schůzi koordinátorů, která se má konat zítra. Ano, já si myslím, že to je rozumné, protože na ta slyšení nebo kvůli těm slyšením už máme v zásadě ty priority stanovené ve formě těch otázek, které jsme, které jsme připravili pro komisaře. No a pokud jsou zde nějaké další jednotlivé priority jednotlivých program, mm, poslanců, myslím si, že o tom nemusíme tolik hovořit. Eh, neznáme ještě pracovní eh, program komise, takže, jak řekla kolegyně, nevím vlastně, na čem se zde máme rozhodnout. Takže možná bychom ten čas vyhražený na tu diskusi mohli využít nějak účelněji. Dobře, takže tím jsme probrali, zatím jsme probrali bod 1 a k bodu 3 se teprve dostaneme. Teď bychom měli ještě probrat bod 2, sdělení předsedy. Takže teď eh, se bavíme o tom, zda máme hovořit o prioritách výboru na eh, dnešní řádné schůzi Libe. Já si myslím, že ten bod není v nějaké nerozumné době, byl navržen na schůzi, která se koná v úterý odpoledne. Pak ještě vidím, že přišel pan Lenners. Takže jste to stihli ještě eh, v zásadě během bohu bodu jedna. No, ne, pane předsedo, já jsem možná nepřišel tak rychle, jak jste řekl. Pochopil jsem že zde panují určité obavy mm, stavést diskusy, když zde není tolik členů. Já bych to ale podpořila, aby zde proběhla taková diskuse. Také vzhledem k tomu, že náš výbor má poměrně hodně nových členů a domníváme se, že na základě, pardon, eh, na začátku tohoto nového mandátu by bylo dobré ještě předtím, než se vrhneme a ponoříme do těch jednotlivých zpráv, Eh, tak vést takovou obecnou diskusi, co, čemu se chceme věnovat, jaké jsou priority. Já také chci říct, že třeba v rámci toho slyšení komisařů tam pak je omezený počet otázek, není tam takový prostor. Takže myslím si, že zde by se každý, kdo se do té debaty chce zapojit, mohl mít možnost vyjádřit. Myslím si, že by bylo také lepší soustředit se spíše na kvalitu než na kvantitu. Ano, děkuji za, vaši, za váš konstruktivní komentář. A mm, je to tedy eh, vlastně v podobném duchu hovořila paní Sipl a někteří další. Takže teď mi dovolte a já se ještě vrátím k bodu dvě, protože zatím ještě jsme se k němu nedostali. Takže Bod dvě. Sdělení předsedy. Za prvé, jazykový profil, k tomu nemám příliš, co bych dodal, eh, jsou zde všechny jazyky, kromě galštiny. Za druhé, hlasování. Dnes budeme hlasovat o velkém počtu zpráv. Začneme v 18.00. Chtěl bych vám všem připomenout, abyste si do té doby případně ještě nějak opatřili svou hlasovací kartu, pokud ji nemáte sebou protože nás čeká velký objem hlasování. Dalším bodem je to, že máme schválit rozhodnutí koordinátorů. Za prvé byly jmenováni zpravodajové pro různé zprávy. Za prvé pan Joren Lenners byl jmenován zpravodajem, eh, který se týká navrhu nařízení o podmínkách přístupu k dalším informačním systémům EU. Týká se to rejstříku ECRIS. Eh, a také byl jmenován zpravodajem k návrhu nařízení, který se týká eh, možnosti eh, přístupu k dalším informačním systémům pro účely rejstříku ETIAS. Další oznámení. Paní Jadvika Vysněvská byla jmenována zpravodajkou pro eh, protokol mezi Evropskou unii, Švýcarskou konfederací a Lichtensteinskem, který se týká kritérií a mechanismů pro to, jak stanovit, který stát je příslušný pro eh, přeskoumání žádosti o eh, udělení azylu, která byla, ehm, která byla eh, tedy vznesena v členském státě nebo ve Švýcarsku a týká se to také přístupu k Eurodaku pro účely vymáhání práva. Také se to ještě týká uzavření protokolu mezi Evropskou unii, Islandem a Norskem o stejné věci a také paní Marina Kaljurant byla jmenována zpravodajkou o dohodě, která má být mezi Mexikem a Evropskou unii o e, předávání a zpracovávání e, jmených e, jmené evidence cestujících, je to vlastně taková dohoda EU Mexiko PNR. Dále paní Katerina Čečeny byla jmenována zpravodajkou pro Eh, přistoupení Libek k jednání s radou o návrhu, který se týká Evropského fondu pro regionální rozvoj a také eh, fondu soudržnosti. A také se to ještě týká eh, přistoupení k jednání s radou o návrhu, který se týká Evropského sociálního fondu plus. Pak si zde také informace o různých aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech. Takže zaprvé je to návrh, který se týká financování akcí v rámci uh, fondu AMIF eh, a také schválení pracovního programu na rok 2019. Další zpráva. 18. září eh, obdržel parlament tento návrh prováděcího rozhodnutí komise, kterým se pozměňuje eh, prováděcí rozhodnutí, které se týká financování ak- akcí Evropské unie v rámci fondu AMIF, Fondu pro azyl, migraci a integraci a také pracovního programu na 2019. Je zde tedy ještě eh, lhuta pro podávání námitky 20. září 2019. Pokud by někdo chtěl vznést námitku, prosím informujte sekretariát Libe do 2. října 2019 do 12 hodin poledne. To je z mé strany vše, mm, co by sdělení předsedy. A teď tedy můžeme začít eh, naši debatu. V červenci jsme zahájili svůj mm, toto období parlamentu. Už proběhla různá výměna názorů se všemi komisaři, kteří mají co dočinění s naší oblastí působnosti. Ehm, jsou to tedy ty komisaři té bývalé nebo té odcházející Junckerovy komise. Také jsme si vyslechli všechny výkonné ředitele a mm, všechny ředitele jednotlivých agentur, které působí v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. 11. července jsme měli schůzi s koordinátoři, kteří se rozhodli, že by bylo dobré, abychom, pro, abychom zde vedli diskusi o prioritách výboru Libe na to deváté funkční období, že by bylo dobré, aby všichni členové tohoto výboru měli možnost vyjádřit svůj názor. Za pár dní nás čekají slyšení s designovanými komisaři, s kandidáty na komisaři pro novou komisi paní von der Leyenové. Legislativní práce eh, bude zabírat čím dál tím více našeho času na našich eh, schůzích a mm, jsou zde také určité mm, věci, které bude mm, které bude nutné dnes odhlasovat. Takže já si myslím, že teď je taková dobrá příležitost, abychom mohli vyjádřit své názory, abychom doplnili diskusi, která proběhla mezi koordinátory a samozřejmě bude v tom také pokračováno i zítra, protože zítra bude schůze koordinátorů, která bude zaměřena přímo na toto téma priority výboru Libe na budoucí funkční období. A pokud se k tomuto tématu chcete vyjádřit, tak máte možnost. Takže navrhuji, abychom zahájili tuto diskusi a jako první má slovo pan Lenners. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pro mě je to nejdůležitější pokračovat v tom, co jsme dělali již poslední tři, čtyři roky, to znamená reforma Evropského společného asilového systému. Pokud se podíváme na dopisy, které jsme zapsali, které jsme napsali novému komisaři, nebo pokud tedy známe téma madré komise, tak víme, že se chystá nový pakt o migraci. Na, na jedné straně vítám do velké míry tento nový pakt a domnívám se, že je nezbytný, tak zároveň si myslím, že bychom neměli úplně uh, schodit pod stůl veškerou práci, kterou jsme v tomto ohledu odvedli. Například připomenu Eurodac. To, tam zcela jistě došlo ke zlepšení registrace eh, otisků prstů žadatelů o azyl. A tento systém je důležitý, ať už potom to bude v rámci Dublinu nebo APR, určitě by se v tom mělo pokračovat. Jednou z takových achilovou patou migra- migračního systému je nedostatek nebo nedostatečná návratová politika. Je dost obtížné, že jsme v situaci, kdy polovina lidí, u nichž bylo rozhodnuto, že nepotřebují mezinárodní ochranu, vidíme, že zůstávají v Evropské unii. A pak nám eh, samozřejmě je důležité chránit a evropské země jsou ochotné pomáhat těm skutečným lidem, těm potřebným. Ale musíme se zamyslet, eh, jak eh, naložit s těmi lidmi, kteří se vlastně snaží prodloužit svůj pobyt zde, i když nepotřebují mezinárodní ochranu. Myslím si, že je zapotřebí pokračovat, zlepšit tu situaci. Asi možná tam nedojde k nějakému velice výraznému skoku, ale měli bychom pokračovat ve spolupráci se třetími zeměmi a s transitními zeměmi. Tato spolupráce s těmito zeměmi je zásadní a Evropská unie by na to měla pracovat v těch následných pěti letech. A každý ministr zahraničí nebo každý ministr vnitra, který eh, navštíví tu třetí zemi, tak tam přináší nějaké své vlastní otázky nebo návrhy, ale my bychom zde měli mít celoevropský přístup, který tedy by mm, byl pak stejný pro všechny. Tak se chci ještě vyjádřit k bezpečnosti. A pane předsedo, kolik času vlastně každý máme? Dvě minuty. Tak, tak tak to se omlouvám. Ka- dvě minuty, každý má jenom dvě minuty? Opravdu? Pan předseda. No tak, uh, my se tak zatím, je to takové zahřívací kolo. Tak já jenom stručně se ještě vyjádřím eh, k prioritám v oblasti bezpečnosti. V této, na tomto poli jsme už učinili hodně v minulosti, teď je důležité to zavést do praxe. Podívejme se třeba na systém Entry-Exit, systém PNR, jména evidence cestujících, takže je důležité, abychom eh, velice bedlivě sledovali, jak ty, všechny ty legislativní nástroje, které jsme vytvořili, fungují v praxi, zda jsou zavedené do praxe. Děkuji, pane Lenere, říká pan předseda. Eh, ano, každý koordinátor bude mít čas. My jsme tedy se dohodli, že každý bude mít zhruba dvě minuty. Děkuji, paní Sipl. Děkuji, pane předsedo s radostí vidím, že mezi tím se náš jednací sál zaplnil, je zde více poslanců i asistentů. Já se ani nepotřebuji moc zahřívat. Začnu rovnou meritu věci. Hodně hovoříme o takzvané umělé inteligenci, a o digitalizaci. Digitalizace se mezi tím dostala úplně do všech oblastí našeho života, od zemědělství, od e, pracovního trhu, také je zde otázka třeba i trestního práva, občanské společnosti. A musíme opatrně pozorovat, jak digitální technologie mohou ovlivňovat i jednotlivé chování eh, jednotlivých občanů, protože můžete si velice lehce na internetu koupit letenky, ale také velice lehce můžete šířit nějaké nenávistné eh, projevy nebo ideologie. Takže je důležité, abychom stále bedlivě sledovali to, zda jsou chráněna základní práva a svobody. Rovněž musíme zjistit, jak lépe využít nové příležitosti v digitálním světě, aniž bychom zaprodali civilní eh, mm, svobody, osobní svobody, občanské svobody. A musíme také sledovat eh, veškerý tento složitý vývoj, který nás ještě i čeká v těch následných letech. Další oblasti. Když hovoříme o bezpečnosti, když hovoříme o trestním právu, myslím si, že náš výbor by v budoucích letech měl rovněž trvat na implementaci, na provádění. Například jsme se dohodli na různých opatřeních, které se týkají boje s, eh, se zločinem, boje s terorismem, ale když se podíváte na to, jak to dopadá s tou legislativou, která byla přijata v minulých dvou letech nebo ještě i předtím, tak mnoho této legislativy členské státy nezavedly do svých, neprovedly ve svých legislativách. Takže pak k čemu to je, pokud to potom členské státy neprovedou do své legislativy? Takže je dobré, abychom se zaměřili na to, abychom zjistili, zda se ta legislativa zda, zda byla provedena v členských státech a pokud ne, tak zatlačit na členské státy, aby tak učinili, protože jinak to nemá cenu hovořit o nějakých dalších nových opatřeních. Poslední bod mám k azylu a migraci. V těchto dnech eh, teď někde proběhlo nebo probíhá eh, konference na Maltě. Možná bude ta, ta konference na, Martě, na Maltě takovým dalším výchozím bodem k novému eh, systému. Buď se tedy chopíme z odpovědnosti vůči migrantům, anebo rozmělníme všechno, co jsme udělali v minulosti. Chci ještě říci, že bychom měli umožnit lidem, aby žádali o azyl v Evropské unii, protože někteří lidé zkrátka, eh, pardon, tedy pokud zde bude možnost eh, požádat o azyl pouze v Evropské unii, tak někteří lidé k tomu nebudou mít šanci, pokud utíkají z nějaké země, kde třeba mm, jsou mučeni nebo pro následování. Je zde obrovský počet různých pravidel, více než 100 různých pravidel, která umožňují třeba legální migraci kvůli zaměst, politice zaměstnanosti, takže tuto situaci musíme také zlepšit. Děkuji. Nyní paní Intervalt. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem řekla dříve, když jsme diskutovali o agendu, tak eh, to je diskuze, eh, která se týká mnoho různých věcí, takže toho mohu opravdu mnoho říci. Kolegyně eh, Sipil a kolega Lénard tady hovořili o provádění Ehm, že je potřeba se na to zaměřit, že je to důležité a já bych to chtěla podpořit, ale chtěla bych k tomu doplnit ještě prosazování. Nejde pouze pro oprovádění ve smyslu o transponování legislativy EU do národní, ale zkrátka jde o to, aby se používalo to, co už existuje a je tady velký rozdíl mezi tím tlakem, který vytváří členské státy na Evropský parlament, aby byla přijímána legislativa a potom se vůbec neklade eh, důraz na to, aby se ty věci prosazovaly a, eh, a nebo uplatňovala judikatura, eh, uplatňovala rozhodnutí Evropského soudního dvora. Si myslím, že také potřebujeme více hodnotit to, co jsme učinili v minulosti předtím, než přijmeme novou legislativu, zejména v oblasti bezpečnosti a protiteroristických opatření, protože tam jsme přijali velmi rozsáhlý seznam nejrůznějších legislativních iniciativ a není tam nijak zhodnocena efektivita, náklady, zda je potřeba něco z toho revidovat nebo nahradit. Nic takového. Azyl, to už tady padlo. A e, potom legální pracovní migrace. E, to je důležité téma, musíme to zmínit, e, protože bez tohoto legálního zaměstnávání migrantů nevyřešíme program imigrace. Potom ochrana dát v oblasti policejních a justičních záležitostí, spravodajství, právní stát na to bychom se měli také zaměřit. Dnes jsme tady viděli velmi šťastný příklad toho, jak je důležité, aby soudní orgány byly nezávislé mm, proto, aby ten systém fungoval. Potom si myslím, že bychom se měli věnovat externím vztahům, eh, svoboda, spravedlnost v zahraničních vztazích, v transatlantických vztazích samozřejmě zejména, ale i ve vztazích se sousedními zeměmi. A nakonec, to není politické téma, ale přesto Měli bychom se zabývat tím, jak přijímáme politiky, protože v Evropském parlamentu se snažíme eh, udělat si naší práci, pracujeme velmi intenzivně, pečlivě a potom eh, to skončí někde v temnotě na radě a zůstane to tam trčet třeba desetiletí, jako nařízení o transparentnosti, antidiskriminační směrnice, asilová politika a tak dále. A to není eh, již vůbec přijatelné. My se to snažíme kompenzovat tím, že přijmeme nové politiky, místo toho, abychom se zaměřili na to, aby rada konečně ty politiky přijala a, začala, a členské státy je začaly provádět. Eh, děkuji. Paní Rentke, děkuji. Já si myslím, že mnohé důležité věci tady zazněly z úst kolegů a myslím si, že tento výbor je v čele té velké diskuze, kterou tady povedeme o zákonodárcích, protože tady je celá řada věcí, na kterých budeme pracovat a musíme na nich pracovat. A v minulých letech jsme si uvědomili a byli jsme svědky toho, že když parlament na to netlačí, tak se to na radě zablokuje a Evropská unie nemůže podat ty výsledky, které by podat měla. A občané mm, samozřejmě chtějí kompromisy, chtějí, eh, aby byla nalezena řešení. A, a na naší skupině jsme se také bavili o tom, jaké si přejeme priority v rámci tohoto výboru a na prvním místě eh, tady máme demokracie, právní stát, eh, eh, a ehm, to je širší než pouze otázka právního státu. Musíme mít ovšem mechanismus, kde budeme zkoumat situaci právního státu a porušování lidských práv, něco s tím udělat. A pak je také potřeba, je potřeba eh, sledovat postupy, na kterých eh, trvá Evropský parlament, třeba Istanbulská úmluva, směrnice o genderovém násilí, kterou navrhl tento parlament a potom také eh, směrnice o horizontální rovnosti. Doufám, že to bude jedna z našich priorit, protože já si myslím, že máme 100 tisíce aktivistů občanské společnosti, eh, kteří upírají své zraky na tento výbor, spolehají na nás a na to, že budeme hájit eh, to, o čím jde. Potom azylový systém založený na lidských právech i zde bych chtěla podpořit frustraci a obavy kolegů. Pokud jde o azylový balíček, odvedli jsme v minulosti skvělou práci minulém legislativním období. Snažili jsme se nalézt kompromis eh, napříč frakcemi a není možné, abychom eh, teď přihlíželi, jak se to na radě zaseklo. Musíme tlačit na to, aby ty věci byly vyřešeny. Víme, že tady budeme mít slyšení a že to má být priorita. A potom eh, ten eh, zahraničně politický rozměr migrace. Tady není možné, aby rada tady přijímala dohody o migraci, které vlastně podkopávají naše parlamentní práva a potom jsou zanedbávána lidská práva na hranicích, ale i v celé Evropské unii. Potom bezpečnost. Um, to je základ pro naši svobodu, občanská práva, otázka eh, uchovávání dát a tady k tomu jsou také rozhodnutí soudního dvora. To vše musíme zohlednit až eh, tady budou probíhat slyšení komise, tak bychom si měli připomenout, že se tady diskutuje hodně o znění a eh, různých názvech těch legislativ a tak dále. A eh, my jsme zodpovědní za jednu čtvrtinu legislativy, Evropský parlament, a je potřeba, aby tato legislativní práce byla ve slyšeních zmíněna Eh, nestačí mluvit pouze o slovech a o tom, jak se to pěkně nazve, ale opravdu musíme eh, si došlápnout na komisaře, aby nám eh, skutečně řekli, co během svého období plánují odvést za práci. Děkuji. Pan Vanden Dereske. Eh, já budu, jako vždycky Pavlagové, hovořit vlastním jazykem. Myslím se, eh, že když tvoříme politiku, tak eh, toho musíme činit podle prostředí, ve kterém se nacházíme jako zákonodárný sbor. Minulý týden eh, přišla eh, prognoza OSN, že eh, v počet Afričanů se zvýší z 1 miliardy na 4 a spousta z nich odejde z Afriky a cíl je na snadě a sice Evropa. Je to dvojitý té drama. Afrika má rostoucí střední třídu, má obrovskou pracovní sílu, ale která Eh, nemá před sebou dobrou eh, budoucnost. To vytváří eh, obrovské sociálně kulturní problémy na druhé straně na, v Evropě. Místo integrace vidíme segregaci, místo kulturního obohacování vidíme radikální islám. Občané si tedy kladou otázku, co se tady stalo a jak dál. A jaký problém se eh, vyřeší tím, že se něco nafoukne. Občané chtějí samozřejmě eh, bezpečnost a to, aby byl chráněn náš způsob eh, života. Nechtějí se stát menšinou na svém vlastním kontinentu a proto musíme zastavit hromadnou migraci. To musí být naše hlavní prioritou a ne nenávist proti emigrantům, tak jak to někteří se snaží říct. Děkuji. Stepane Now we move to... Děkuji. Nyní EKR, pan Prokačíny. Děkuji, pane předsedo. Přiznávám, že zatím ještě nemám dostatek parlamentních zkušeností, um, abych um, se mohl vyjádřit k té metodě, díky které by naše aktivita byla účinnější tak jak se o tom diskutovalo na koordinátorech. Tady budu spoléhat na ty, kteří zkušenosti již udělali. Ale pokud jde o ty další věci, k těm se vyjádřit mohu, protože tento výbor je podle mého názoru přece tím výborem, kde no, se politické názory nejvýrazněji od sebe odchylují, protože tady se diskutuje o nejspornějším tématu současné doby o migraci. My zastáváme ten názor, že migrace jako taková není něco, co máme pouze trpět, ale musíme tyto věci nějakým způsobem řídit. Nelegální imigraci musíme potírat a hájit legální migraci, protože tu v Evropě potřebujeme. To znamená, musíme potírat nelegální imigraci, což eh, znamená, že musíme lépe hájit ty, kteří opravdu utíkají před válkou a utrpením a nesmíme jim ponechávat jejich osudu. Takové je naše stanovisko. A to neznamená nic jiného, než že potřebujeme důvěryhodnější azylový systém. Navracení nelegálních migrantů je jeho důležitou součástí. To znamená, potřebujeme skutečně nový koncept, nový přístup, což ovšem neznamená, že budeme migranty rozlišovat na dobré a zlé, tak to není. Musíme pouze pochopit, že eh, jsou tady různé názory, ale výsledek nakonec může být eh, pro všechny pozitivní. Jedna z našich priorit spočívá eh, v tom, že bychom měli změnit předpisy ohledně evropského zatýkacího rozkazu s ohledem na migraci je potřeba samozřejmě řešit eh, terorismus, ale zároveň je důležitá také evropská kultura. A doníváme se, že v tom smyslu je potřeba podpořit návrh kolegy Lénerse, to znamená posílit databáze, zejména databázi Eurodaku. Zopakuji to tedy ještě jednou. Je možné, že tady budeme na výboru zastávat odlišná stanoviska, ale i když to pokud možná nebude zřejmé na první pohled, můžeme mít společný cíl. Eh, já se omlouvám, další řečnice, omlouvám se za to, že jsem dorazila pozdě, ale mm, mám proto pádné důvody. K prioritám, které si přejeme a které jsou pro nás eh, mimořádně důležité, ano, samozřejmě. Azyl, migrace, ano. Tady eh, máme otázku, jak podpořit legální migraci, o tom musíme diskutovat, jaká opatření eh, za tímto účelem můžeme přijmout, jaké systémy eh, můžeme vytvořit a jak dospět k demokratičtějšímu řešení a postupům než dosud. K problému azylu. Některé členské státy se k tomu vyjádřily, a dohodli se na tom, že už se budou zabývat pouze search and rescue, to znamená vyhledávání a záchranné, opatř- záchrané opatření, eh, že vlastně se budou vyměňovat informace o tom, jak se nalezne která loď, která potom má být navrácena a tak dále. A eh, vlastně by se přímo na moři mělo ve zrychleném řízení zjistit, zda má daná osoba eh, naději získat eh, na, v asilovém řízení kladné rozhodnutí a tak dále. Já si myslím, že toto je slepá ulička. Tak to nelze pokračovat. My potřebujeme cestu, která bude v souladu s tablinským řízením, s tablinským eh, nařízením, kde se to bude řešit a zohledňovat. Náš parlament vydal návrh kvalitní návrh. A já si kladu otázku, proč se rada nestaví rozumným způsobem k tomuto návrhu. Myslím si, že všechny členské státy by se měly na této věci podílet, aby bylo možné asilové právo řádně prosazovat. Pokud jde o a, hromadné sledování osob, tedy občanů v Evropě, to je problém, který se který je stále aktuálnější a ochrana osobních dat, na tu se poslední dobou příliš neupozorňuje, ale přitom je to rozhodující záležitost. Mohli bychom tady uvést celou řadu případů, kde je zřejmé, že na tyto věci se neklade náležitý důraz. Myslím si, že to by pro tuto chvíli z mé strany bylo vše. Dobře, myslím si, že pokud to o koordinátory, tak jsme to probrali. Už jsme to připravili na předchozím zasedání a budeme v té věci pokračovat na zasedání koordinátorů zítra. A e, e, Myslím si, že ta diskuse byla zajímavá. Pokud budete mít nějaké příspěvky ještě dále, tak um, samozřejmě je to možné. A je tady celá řada dalších zájemců o diskuzi a eh, první řečnice z nich má slovo. Děkuji. Diskuze o prioritách považuji za velice důležitou. Je zřejmé, že se snažíme postupovat demokraticky a chceme si vybrat, na co se soustředíme především. Justice a vnitro a náš výbor, který se tomu věnuje, má širokou působnost a tato témata jsou velice důležitá pro lidské soužití. Pokud zde dojde k nějakému chybnému vývoji, tak to pro občany bude mít velké dopady. Zabýváme se tady velmi komplexním tématem, bezpečím a je zřejmé, že bez bezpečnosti neexistuje svoboda. Naprosto dobře to ilustruje otázka eh, vnitřních, vnitrostátní, nebo pardon, vnitroevropských hraničních kontrol. To je něco, co si nepřejeme, protože si přejeme svobodný pohyb osob, zboží a služeb, ale předpokladem proto je efektivní ochrana vnějších hranic, zejména po migrační krizi v roce 2015 a 2016. Tehdy se ozřejmilo, že ostraha vnějších hranic je důležitou součástí řešení migrační krize. A lidé teď od nás právem očekávají, že se tím začneme zabývat a že konečně na tuto důležitou otázku nalezneme odpověď. Proto podporujeme to, co požaduje Ursula von den Leyen, která klade důraz na ochranu vnějších hranic. Frontex má mít posílený eh, mandát a posílení tedy eh, zaměstnanců Frontexu je potřeba eh, spojit otázku asilu eh, s dalším rozvojem a to, co se bylo na té konferenci eh, teď nedávno, tak to není příliš příznivé, to nás příliš nikam neposunulo. Nebrání to převaděčům, naopak jim to pomáhá a Ehm, jinak bych eh, zmínila ještě dvě další témata. To je ochrana dat a kybernetická bezpečnost. Musíme si uvědomit, že kybernetická bezpečnost a kybernetické útoky, to není mm, už věc pouze eh, z nějakých filmů, ale je to realita a proto eh, se musíme, musíme mít dobrou infrastrukturu, abychom se mohli lépe chránit. Také je tady důležitým tématem a právní stát, je to jeden z největších výdobytků Evropy, to, že my prosazujeme právní stát a to, že se teď eh, tady jaksi odkláníme od těchto eh, principů, není dobré. My na tento princip musíme být hrdí a musíme ho, no, pokud to bude nezbytné, hájit. A to jak uvnitř, eh, tak směrem navenek. Další věc, rostoucí nebezpečí terorismu. Terorismus se pokouší principy, na kterých Evropa staví, podkopat a i zde my potřebujeme skutečnou spolupráci a Europol, který bude dobře vybaven, bude dobře fungovat a poskytne nám všem ochranu, tedy zajistí to, co my všichni si přejeme, a to je bezpečnost a svoboda. Děkuji. A nyní paní Purek. Poprosím, eh, abyste stejně jako ostatní eh, se omezili do dvou minut. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že výbor eh, Libe by se měl zaměřovat spíše na základní práva jako na základní prioritu. Konec konců ona vytváří celý rámec vlády zákona, o kterém hovoříme tak často. Eh, jsou také eh, nedílnou součástí eh, evropské politiky v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. A navíc tyto politiky mají přímý dopad na základní práva a svobody. Jako bývalá zástupce veřejného ochránce práv, tak mně záleží zejména na právech pro všechny. Eh, na rovných eh, možnostech, nástrojích pro všechny. A chci, abychom se zaměřit na eh, možnostech pro postižené, pro LGBTI, násilí založené na pohlaví a také násilí vůči migrantům. To jsou lidé, kteří jsou mimořádně zranitelní a jsou nejsou tak snadně chráněni, zejména tam, kde nejsou soudy plně eh, nezávislé. Eh, například eh, pokud jde, tedy jde o to napřít prostředky EU na problémy s některými zeměmi, protože se zdá, že na populistické vlády fungují jenom, funguje jenom škrtání peněz. Ale musíme se postarat o to, aby ty sankce nebyly cílené proti řadovým občanům, protože oni nejsou pachateli. Eh, děkuji, paní Osalany. Já budu hovořit eh, švédsky, abych tady eh, všech, všem udělal radost. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Máme tady důležitou věc, o které se hovoří a o těch spoustě těch věcí bych mohla hovořit, ale já teď chci hovořit o formách boje proti rasismu. Demokratická společnost si nemůže říkat demokratická, pokud její e, občané e, jsou, e, pokud je s nimi nakládáno jinak a čím tmavší kůži mají, tím horší hůře si hledají práci a tím horším zach- mu zacházení jsou vystaveně různou islamofobii, afrofobii a, a rasismus. Tohle všechno, a na to se musí náš výbor zaměřovat jako na prioritu. Děkuji, paní Tyk. Děkuji, pane předsedo. Jak už e, celá řada z nás e, řekla, my se tady těšíme na nový azylový pakt, o kterém e, hovořila paní von der Leyen. Vzhledem k tomu Mm, jaká frustrace eh, platí, v, t- panuje v tomto parlamentu, vzhledem k tomu, že členské státy se eh, neschodují na jeho obsahu. My chceme, eh, myslím, že náš výbor by měl vybrat vyzvat komisi, aby nejdříve provedla implementační studie stávající legislativy o, o azylu. Už dlouho čekáme mm, na čtyři implementační zprávy o azylových nástrojích a já myslím, že jako výbor LIBE bychom měli dohnat komisi, aby naplnila tuto svou povinnost, protože jedině potom budeme moci tvořit politiku na základě skutečných dokladů, důkazů. Členské státy se obtížně shodují tedy na tom vnitřním rozměru a docela eh, snadno se shodují na tom vnějším rozměru. A sice na spolupráci se třetími eh, zeměmi eh, v při bránění eh, migrantům příchodu do Evropy. A dokonce eh, při usnadňování eh, návratů uprchlíků, u kterých my jsme řekli, že potřebují ochranu. Podívejte se na dohodu EU-Turecko. E to je tedy, tedy veliká odpovědnost, kterou přenášíme na třetí země. A myslím si, že náš výbor má spoustu argumentů, kterou eh, bychom měli říkat, že to je opravdu jako eh, politika. Základní práva, a eh, o ta jde. Ne ve všech třetích zemích je dobrý azylový systém, na který se tam ti lidé mohou obrátit, aby získali trvalou ochranu. Někdy ty režimy mají někdy i pochybnou uh, reputaci, pokud jde o korupci nebo vládu zákona. Takže opravdu se musíme zabývat dopady těch dohod komise se třetími zeměmi na a e, migranty. Je to také otázka institucionální rovnováhy. Je zvláštní, kdyby parlament nehrál silnou úlohu, i když máme eh, rozpočtovou pozici tady, ale ten rozpočet je takový roztroušený mezi jednotlivými výbory. Takže je těžké, abychom tyhle, eh, ten hlavnější rozměr migrační politiky eh, dostali pod kontrolu. Já doufám, že se nám to podaří v příštím období. A také, také prosím, věnujeme pozornost těm zákonným cestám například pro eh, pracovní migranty, protože myslím, že vzhledem k demografickému vývoji a situaci na, na eh, pracovním trhu potřebujeme opravdu racionálnější politiku u migra, pro migraci pracovních sil, což by také mohlo uvolnit ty eh, azylové cesty, takže by to bylo dvojí výhra. Teď se hovoříme o mikrofon. Vážení kolegové, vítejte v Evropském parlamentu. Eh, máme tady zajímavou výstavu proti rasismu a navážu právě na toto téma. Věnuji se těm záležitostem a mám ten dojem, že oproti eh, vynaložené snaze eh, se to neubírá správným směrem. Tak se bojuje proti rasismu, až se často ta majorita stává obětí samotného pronásledování. Možná, že tady v Bruselu to necítíte, ale ve střední a východní Evropě je to opravdu velký problém. Dávám několik příkladů ze Slovenska. Na Slovensku jsou například eh, eh, výzvy na projekty z Evropských strukturálních fondů, eh, které jsou určené jenom pro obce s romským, s cikánským obyvatelstvem. Nechápu, že ve 21. století jsou evropské peníze přidělované do obcí jenom podle barvy pleti jejich obyvatel. Co mám říkat jiným občanům jiných obcí? Proč nedostávají eh, eh, tolik peněz ze strukturálních fondů i jako eh, romské osady? Hlavně, že to máme splnomocnice pro romské komunity, který zprostředkuje projekty právní poradenství pro Romy a Eh, bydlení zadarmo, to prý není rasismus. Dokážete si představit, že by takový splnomocněnec byl pro Bělochy nebo pro většinové obyvatelstvo. Lidskoprávní organizace v nás ukamenovaly. A nehovořím tady o eh, bagatelizaci eh, kriminality páchané příslušníky tohoto etnika. Čas, zadní policie to často přehlíží, protože se bojí, že bude označena za rasisty. Uh, Takových příkladů se stalo spoustu a dokonce eh, státní policista jednou vydal usnesení, eh, že eh, vyhrožování smrtí je vlastně takový životní standard u příslušníků tohoto etnika. Kolegové, zkuste se přestěhovat do takovýchto osad ať jsou vaše děti napadané eh, lidmi se zrzavými noži, jenom protože nepatří do nějakého etnika. Já podporuji boj proti rasismu, ale prosím vás, ať je objektivní. Když bude Evropská unie podporovat nebo dokonce eh, podporovat takovýhle eh, jednostranný boj, tak z toho bude parodie, ze kterého vyjde jedna skupina jako nedotnutelná a jedna jako poražená. Proto eh, zaměřujme se eh, více na objektivní boj proti rasismu, aby to nakonec neskončilo eh, jenom jako boj proti bělochům, protože to jinak nedopadne dobře. Okay. There is an increasing number of members. Tak nám tady uh, se zvyšuje uh, se počet účastníků a mm, víte, já pocházím ze Španělska, kde máme milion Romů evropských občanů a nejsou žádnou hrozbou ani naší bezpečnosti, ani naší identitě. V žádném případě. Paní Sarsalechos. Děkuji vám, pane předsedo. A souhlasím jenom s tím, co jste, eh, co jste právě řekl. Když si představujeme eh, tu eh, budoucnost, tak si můžeme představovat, co se stane, když si to naplánujeme. Opravdu není třeba, abychom se dostali do situace, kdy bude třeba reagovat na nepředvídatelné události životní, až nás zasáhnout nadcházejících několika letech, myslím, um, budeme svědky eh, narůstající digitalizace testné činnosti. Takže nebudou pachatelé jednat jenom v digitálním světě, ale také eh, typ trestné činnosti eh, páchané se bude měnit. Takže budeme potřebovat právní rámec, abychom mohli sledovat tyto změny jako řekli předřečníci, potřebujeme eh, větší vymáhání. Samozřejmě na evropské úrovni to znamená spolupráci. Spolupráce obnáší eh, důvěru, vzájemnou důvěru. Takže eh, musíme si navzájem budovat důvěru v Evropě. A evropský zatýkací příkaz je určitě krokem eh, správným směrem a můžeme eh, také eh, zřídit další nástroje, které pomohou šířit důvěru mezi evropskou úrovní a národní úrovní, takže určitě je k tomu velký pokrok. Pan Moreno Sanchez. Ne, já jsem se, se, se, se neptal, já jsem nežádal o slovo. A no ne, tak se nemusíte brát. Ne, ne, ne, tak když už jste mi ho dal. Rád si ho vezmu. Samozřejmě, co jste říkal, eh, pane Sarsalechosi, eh, Romej určitě nelze vnímat jako eh, problém, ale spíš jako součást našeho kulturního dědictví. Velice stručně, migrace bude prioritní oblast Nemůžeme to ignorovat, nemůžeme eh, eh, umožnit, eh, nemůžeme, můžeme dovolit, aby se ze středozemního moře stal hřbitov. Je tady určitý blok nebo problém, nebo skoro na reputaci Evropanů. To, že tisíce mladých lidí jsou v takovém vzduchoprázdnu, mladých lidí, kteří se pokoušejí dosáhnout našeho kontinentu. A těhle mladí lidé zasluhují velkou pozornost. Jsou to lidé, kteří potřebují pomoc. Ještě jedna věc, na které jsme pracovali v minulém volebním období. Ono se to trochu uklidnilo, ale potřebujeme tomu věnovat pozornost. Potřebujeme pracovat i nadále tímto směrem. Je tady samozřejmě právní stát ve všech členských státech, včetně toho našeho, včetně toho mého. A když eh, budu pokračovat v tomto telegrafickém přehledu, tak je to evropské občanství. My se zabýváme eh, různými otázkami eh, už dlouho, ale v minulosti jsem se zabývala hodně občanskými právy takže to jsou eh, samozřejmě věci, o kterých jsem chtěl hovořit, když jsem nechtěl mluvit dlouho. Já, no dobře, tak prostě na seznamu. Pan Adamovič teď. Je to, chce paní Adamovič. A já se omlouvám, já se omlouvám, říká předseda. Eh, dámy a pánové, já mnohokrát děkuji eh, za slovo v kontextu naší dnešní rozpravy eh, o prioritách práce LIBE eh, v devátém eh, funkčním období bych chtěla poukázat na potřebu řešit téma, které je mi blízké. A je to potírání nenávistných projevů. Už jsme se toho dotkli několikrát. Asi jste si všimli tady moji značku s červeným srdcem a s nápisem Představte si, že není nenávist. Imagine there's no hate. Myslím, že to, co dělá Evropská unie eh, v této oblasti, eh, teď nestačí. Platné eh, právní předpisy v Evropské unii a sice rámcové rozhodnutí o boji proti xenofobii z roku 2008 a také doporučení Rady Evropy. Samozřejmě správně definují eh, nenávistné projevy, ale samozřejmě eh, a především se o, zaměřují jenom na několik otázek, eh, na takové věci, jako je rasismus, xenofobie, agresivní nacionalismus a také diskriminace a nevraživost vůči menšinám a migrantům. Ale omezit takhle tu definici, Eh, znamená vyloučit eh, celou eh, řadu osob a jevů. Dnes, dámy a pánové, nenávistné projevy se týkají všech, nejenom politiků, nejenom celebrit, mladších dětí ve škole, dospělých i neplnoletých. Musíme hovořit o svobodě o prostotě eh, od nenavistných projevů. To, jsou základ, to je základní právo. Musíme tedy eh, pracovat nad, eh, na, na inkluzivnější legislativě v této oblasti. Už v listopadu v rámci činnosti našeho výboru bude veřejné slyšení, které se bude týkat svobody médií a, a jejich působení proti eh, nenávistným projevům online i offline. Bude to už také první eh, příležitost pro výměny, výměnu názorů, eh, pokud je o implementaci unijního kodexu o potlačování nenávistných projevů na internetu a také o stanovování cílů k boji s nenávistí off, online i offline. Vzhledem tomu, že se jedná o, kří, o průřezový eh, jev a mm, tedy dopad eh, jeho na společnost je eh, široký. Každá falešná zpráva se šíří neuvěřitelně rychle a může vést k opravdu nebezpečným důsledkům. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Bartolo. Nyní pan místo předseda Bartolo. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem se jste představil a asi víte, že ve své práci se chci zaměřit na migraci, už to je to téma, jim už se věnuji už 30 let. Nejdříve jsem byl lékař, působil jsem jako lékař na Lampeduze, Chtěl bych se zaměřit na revizi dublinského nařízení. Působím ve frakci SAD. Domnívám se, že reforma dublinského systému je naprosto nezbytná, aby se dobře rozložila odpovědnost. Potřebujeme více solidarity. Potřebujeme evropský azylový systém, který bude fungovat. První krok je revize Dublinu. Vítám pozitivní signály, které vyplynuly z Malckého summitu. To je důležitý krok. Zahajujeme dialog, který má potom vyústit určité strukturální opatření, protože zatím zkrátka nedá se pokračovat do nekonečna pouze s určitými dočasnými, dobrovolnými režimy. Dále také je důležité, aby zde byly ty mise, eh, ty search and rescue mise, záchrané mise na moři. Věřte mi, že já jsem viděl stovky utopených lidí, viděl jsem mezi nimi mnoho mrtvých dětí. Tato situace není přijatelná, není to fér. Potřebujeme, aby na moře působily záchrané lodě, které dokážou pomoci těm lidem. Střední moře, eh, středozemní moře se stalo velkým hrobem, zemřelo tam 40 tisíc lidí, mezi nimi bylo mnoho dětí, dětí, které byly úplně stejné, jako máte vy. A myslím si, že toto by měla být také jedna priorita, takže je důležité, abyste byli legální způsoby migrace do Evropy. Jak pro lidi, kteří mají právo na mezinárodní ochranu, ale i pro ekonomické migranty. A je pravda, že to nejsou vysoce kvalifikovaní migranti, jsou to ekonomičtí migranti. Kdo je mezi nimi? Jsou tam mezi nimi lidé, kteří umírají hlady ve svých zemích a oni mají také právo na migraci. Takže je důležité pozměnit Evropskou směrnici z roku 2002, která umožňuje Evropské unii pomoci, eh, mít určité systémy pomoci, i třeba ve spolupráci s nevládními organizacemi nebo rybářskými loděmi. Nejde to tak, aby každý členský stát si vlastně o tom rozhodoval sám. Myslím si, že společně můžeme učinit hodně a můžeme tento problém vyřešit. Evropa byla přece založena na těchto principech, na těchto zásadách, jako je solidarita a to jsou naše hodnoty, takže na tom z toho musíme vycházet. Musíme spolupracovat a pak najím, najdeme řešení. Děkuji. Nyní pan Breyer. Děkuji za slovo. Chci říci, že oceňuji to, eh, o čem hovořili kolegové, když hovořili o oblasti bezpečnosti. Hovořili o tom, že je důležité dohlednout na to, aby bylo provedeno a vymáháno to, co eh, bylo zavedeno jako legislativa, takže je důležité také dohlednout i na judikaturu, aby zkrátka fungovalo to, co, co, co jsme rozhodli v minulosti. Já bych možná také úplně mm, udělal takovou stopku všem novým legislativním aktům. A to by se týkalo toho, že nechceme nějaké plošné sledování všech občanů. Máme zde například takové te jména evidence cestujících, nějaké plošné sledování, ale to plošné sledování osob opravdu mění tu situaci. Vláda nás najednou kontroluje, namísto toho, abychom my, jako demokratičtí občané, kontrolovali svou vládu. Takže navrhuji, abyste, byli, abyste bylo určité moratorium, které by se týkalo jakékoliv legislativy, která by zaváděla nějaký druh mas, masové, pardon, plošného eh, sledování, hromadného sledování údajů. Je důležité, aby komise potom také toto moratorium nebo tuto mes respektovala a dodržovala celé další období. Děkuji, říká pan předseda, nyní paní Kanko. Velice děkuji za slovo. Chtěla bych se s vámi podělit eh, určité pocity, které mám z toho, když te poslouchám tuto debatu. Za prvé, snad nikdy jsem neslyšela, že by někdo hovořil o odpovědnosti hlav států. Eh, protože to je přece jejich práce. Oni za to odpovídají, aby se starali o své občany, já, mým takovým snem bylo to, aby prezident dělal svoji práci a u nás jeden takový prezident opravdu byl, ale pak ho zabili. Takže je důležité, aby každý dělal to, co má dělat a za co odpovídá. Za druhé, v té oblasti odpovědnosti je to tak, že třeba když hovoříme o migrační krizi, tak zde máme ty země původu, například africké země, nepovažujeme je za země, kde by mohlo dojít k nějakému vývoji. Nepovažujeme tyto země za odbytiště ani za nějaké místa nebo země, která by měly mít potenciál. Ale pokud bychom změnili ten svůj náhled na tyto země, tak najednou můžeme vybudovat nové mosty. Například víte, že v 70. letech eh, ta situace eh, nebo ten pohled na Afriku byl úplně jiný. A pak ještě, když hovoříme o migrantech, tak upřímně musím říct, že když všichni hovoříme o migrantech, tak mám pocit, že my úplně um, já, já bych chtěla říct, že, si, že já také jsem částečně eh, vlastně migrant a chci říct, že máme potenciál. Uprchlíci mají určitý problém, ale mají také obrovský potenciál a my jim musíme dát možnost, aby mohli um, realizovat ten svůj potenciál a musíme zlepšit inkluzi v našich zemích. Na závěr bych ještě chtěla říct, že vidím, že všichni hledáme řešení, máme na to různé pohledy, máme na to různé názory, ale vidím, že všichni chceme eh, najít řešení, chceme eh, pomoci mm, světu s nějakými řešeními a na to se musíme zaměřit. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Dalvos Corfield, prosím. Děkuji. Toto zmínili již někteří mý předřečníci, například paní Intfeld. Já si myslím, že pokud jde o výbor Libe i o Evropský parlament, je třeba zdůrazňovat výsady Evropského parlamentu a to a roli parlamentu eh, v postupech právního státu. Pokud jde o paní Sargentini, eh, tak my jsme tady něco vytvořili, eh, ale rada potom na to nereagovala, velmi jsme ztratili eh, na časem eh, a myslím si, že hm, rada nedostatečně zohledňuje Evropský parlament a já si myslím, že to může vytvořit velmi vážný precedent v mnoha oblastech pokud jde o legislativu, která je tady odhlasována, na které se tady pracuje a potom ostatní evropské instituce ji ignorují. Tam bychom mohli uvést několik příkladů a v rámci postupů, které souvisí s právním státem, článkem 7, tam je to o to nezbytnější, pokud se chceme posunout eh, v oblasti eh, evropské architektury, která zajišťuje právní stát a Um, proto aby eh, se hlasoval demokraticky a tak dále, tak eh, je toto jedna z, budouc, eh, z budou, podmínek budoucnosti Evropské unie. Je potřeba tyto věci brát vážně a mm, během tohoto roku a příštího, tak výbor Libe i parlament budou muset na tyto věci klást velký důraz a zdůrazňovat to. Tady nepůjde jenom o zprávu z Argentíny. Musíme vystvihovat právní stát a metodu práce a parlament se tomu musí věnovat. OK, thank you. Děkuji. Teď paní Santos. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že tento výbor bude hrát velmi důležitou úlohu v otázce právního státu. Myslím si, že eh, bychom na toto neměli zapomínat a až si budeme stanovovat priority, tak bychom měli vzít v úvahu to, že my máme dohlížet na dodržování zásad právního státu v Evropské unii. Myslím si, eh, my se zde snažíme mm, nebo naše, naše, výsledky našeho práce, to není, jak se hlasovalo. Jde o to, zda ta legislativa byla provedena a to, zda mm, sledujeme na tom, zda sledujeme, eh, zda ta legislativa je prováděna v praxi. Teď začínáme další pětileté období. Um, hovoříme zde velmi také o migraci. Chystá se nový balíček, opatření, který budeme velice bedlivě pozorovat, budeme se mu bedlivě věnovat. Měli bychom také vyhodnotit eh, provádění mm, těch stávajících opatření. Měla, by pro, měla byste provést určitá kontrola toho, jak funguje ta stávající legislativa, jak je prováděna. Měli bychom se podívat na situaci ve Středozemním moři, ve Středomoří a měli bychom zaměř, eh, zaručit to, aby nedocházelo k takovým situacím, jako mm, tomu bylo v minulosti, protože to opravdu eh, také nepřispívá dobré pověsti Evropské unii, pokud zavíráte oči před tím, že ve středozemním moři umírají lidé, Středozemní moře je takový velký hrob a proto bych chtěla ještě jednou apelovat na všechny členy našeho výboru, aby své úkoly jste brali vážně, aby se věnovali otázkám, jako jsou ty záchranné operace na moři, aby také brali v úvahu i to, jakou práci odvádějí třeba občanské společnosti nebo různí aktivisté. A to, že dochází k kriminalizaci někoho, eh, kdo pomáhá já si myslím, že v některých případech je nejhorším zločinem nečinnost a to je často mm, to, je často to co dělá stát, nekoná. A myslím si, že pan Berto Bartolo o tom už hovořil velice dobře. Také navrhuji, abychom se podívali na směrnici 2002. To je mm, taková hlavní myšlenka, kterou jsem chtěla sdělit. Děkuji. Nyní pan Buch, Bušade má slovo. Děkuji za slovo. Pan Buxade, pardon, pan Buxade. Děkuji za slovo. Mhm. Když je zde někdo poprvé, tak většinou zahajuje svůj projev tím, že říká, já jsem zde nový, je to poprvé, kdy jsem se stal europoslancem. Já uh, řeknu něco jiného. Já řek, je to vlastně dnes, že je to moje první vystoupení zde ve, výro, ve výboru Libe. A já si myslím, že výbor Libe je vlastně takovým duchem Evropského parlamentu, usiluje o svobodu sáru, k spravedlnosti. Vyslechl jsem si mnoho kolegů, kteří měli takové dost ideologické názory a byly založené na předsudcích třeba, nebo když, se, když zde byla myšlenka vytvořit určité společenství, tak myšlenkou bylo, aby zde byl společný prostor pro občany, aby lidé mohli požívat svých občanských svobod. Takže naši občané by měli mít možnost eh, požívat svých svobod. A to jsou občané, naši, to jsou naši občané, občané, kteří nás eh, volili, takže dalších pět let bychom měli usilovat o to, aby evropští občané mohli požívat plně svých práv. Na to bychom se měli zaměřit. To znamená, že bychom se měli věnovat bezpečnosti, spravedlnosti, mezinárodním hrozbám, kam patří třeba i mezinárodní terorismus, který ohrožuje Evropu. A třeba v Barceloně, v mém městě, jsme to velice silně pocítili. Byla tam objevena jedna teroristická buňka, bylo tam nějakých devět teroristů. Pak je zde ještě další aspekt, spravedlnost. Musíme dbát na to, aby existovala spravedlnost a aby evropské soudy byly spravedlivé. Také je třeba důležité i to, aby eh, soudy navzájem uznávaly svá rozhodnutí, aby španělské eh, soudy uznávaly francouzská rozhodnutí, nebo italské soudy, aby uznávaly zase francouzská rozhodnutí. Protože pokud to bude fungovat jinak, tak to nedává smysl. Také chci hovořit o různých uskupeních evropských občanů zvolili, já jsem byl zvolen ve svém volebním obvodu. Rozhodně nechci prosazovat žádné nerovnosti, ani občanské, ani genderové. Španělská ústava, jako ústava celé řady dalších členských států, již teď zakazuje, nedis, eh, zakazuje diskriminaci. Takže v této oblasti už žádnou další legislativu nepotřebujeme, ale je třeba zaručit, že eh, ta, tento prostor svobod a spravedlnosti nebude ohrožen. Na závěr mi ještě dovolte ocenit některé věci, které zde zazněly z úst kolegů. Například oceňuji kolegy, kteří hovořili o tom, že je důležité dokončit spolupráci soudních orgánů a tam patří třeba i Eurodac, který jsme nedávno v tomto výboru řešili. Děkuji. Nyní pan Fest. Děkuji. Já jsem mm, doufal, že na tomto výboru budeme hovořit o občanských právech a právním státu, ale někdy mám pocit, jako kdyby tento výbor eh, se měl jmenovat Výbor pro legální migraci a azyl. To bylo zřejmé i v projevu pana Bartolo. Migrace stále častěji vede ke konfliktu, ke střetu s občanskými právy. Je to patrné v zemi, ze které pocházím v Německu. Stouply výrazně eh, útoky na křesťany, eh, židy, ženy, sexuální útoky. To vše se dá statisticky dokázat. A tyto útoky jsou páchány zejména migranty, zejména z muslimských zemí, takže je tady jasný střed mezi přistěhovalectvím a ochranou občanských práv. Proto by se tento výbor měl zaměřit přesně na to, co tady požadoval i pan Van Leyen, eh, tedy ochrana eh, občanů a svobody. Musíme hájit svobodnou Eh, společnost a to budeme hájit ne tím, že budeme neustále znovu uvažovat nad novými cestami legální imigrace, ale pouze pokud eh, nastavíme velmi jasný eh, proces selekce a ehm, budeme schopni říci, že to má určité hranice, které už jsou třeba naplněny. To je něco pro tento výbor, tím bychom se měli zabývat. Děkuji, pan Hitvegi. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Vítám tuto příležitost, abych diskutoval o prioritách naší práce, našeho výboru během tohoto nového parlamentního období. Myslím si, že inkluzivní duch spolupráce, založené na spolupráci, tedy tady bude tím, co bude převládat. Hovoříme tady o velmi důležitých věcech, naše zodpovědnost je značná. Proto eh, sestavit si seznam toho, co bychom měli dělat, je důležité a eh, měli bychom se zabývat i tím, jak budeme pracovat. Je zřejmé, že velmi často přinášíme odlišné pohledy na věc a názory, zejména na taková témata, jako je třeba přistěhovalectví. Jedním z důsledků těchto rozdílných pohledů je, že v duchu vzájemného respektu musíme uznat eh, rozdíly, které mezi námi panují a že je tady pro ně prostor. To by mělo být naše východisko, až budeme o těchto věcech diskutovat, včetně migrace a souvisejících otázek. V tomto duchu je podle mě velmi důležité uznat že mohou existovat různé způsoby solidarity v Evropě. A jedním typem solidarity je efektivní ostraha evropských hranic, tak jako Maďarsko hájilo vnější hranice Evropské unie v minulých letech a přispělo k bezpečnosti Evropanů. To musíme ocenit a uznat je to relevantní pro bezpečnost všech ostatních Evropanů. Stejný přístup je nutný, i když hovoříme o pomoci. Jeden způsob, jak pomoci lidem v nouzi, žadatelům o azyl a tak dále, je pomoci na tom místě, kde ten problém eh, je. To znamená, můžou se tam eh, obnovovat komunity, eh, školy, nemocnice a tak dále. To je jeden ze způsobů, jak projevit solidaritu lidem v nouzi. Možná, že to je lepší způsob, než říkat, že všichni mohou přicestovat do Evropy bez hranic. Eh, já si myslím, že tento přístup je rozumnější. Stejný přístup by měl platit i v případě právního státu. To je samozřejmě klíčová hodnota, kterou sdílíme my všichni. Musíme se držet rovných standardů a, a cílů, to je nutné, když hovoříme o právním státu. Měli bychom uplatňovat stejné normy na všechny, to by bylo důvěryhodnější. A tím bychom více přispěli ve prospěch společné Evropy. Další řečnice, děkuji. paní předsedo, chtěla bych zmínit několik, eh, tedy chtěla bych zareagovat na několik věcí, které tady již zazněly a jedna z oblastí, kterou já považuji za důležitou v nadcházejícím volebním obdobím, je eh, nárůst eh, extrémní pravice to souvisí s právním státem. Když se podíváme na Evropu a podíváme se na to, kde je narušována demokracie a právní stát, tak je to tam, kde se moci chopila eh, extremistická, populistická pravice. A já si myslím, že tady hovořil, myslím, slovenský poslanec, který hovořil o tom, že nejsem rasista, ale a já bych chtěla říct, že ono nestačí říkat, že nejsme rasističtí. To z nás menší rasisty neudělá. To z nás udělá pouze to, jak nahlížíme na lidi, na občany. A romští občané na Slovensku, eh, říkat o nich, že jsou tací a tací, tak eh, to je to rozhodující. To, jak na ně nahlížíme, to z nás dělá rasisty anebo nerasisty na, jak nahlížíme na osoby eh, z, z nějakých etnických eh, nebo jiných eh, skupin. Ve Švédsku, odkud pocházím já, práva LGBT, ženy, demokracie a ty hrozby pro tyto věci, to není něco, co pochází od migrantů, Opět musím zopakovat, že to je něco, co pochází od mm, extrémních, extrémně pravicových hnutí. Jeden pravicový eh, starosta například rozhodl, Eh, že by se neměla používat duhová vlajka. A to je, prosím, hrozba pro práva LGBT. A tady rozhodně nesehrávají roli migranti, ty nejsou tou hrozbou. Eh, za druhé, terorismus. Terorismus všech možných typů. Politický terorismus a také eh, nábožensky podložený terorismus Není možné, aby některé země, jak je to dnes, eh, tedy se chovaly velmi zodpovědně a jiné země mm, se sprošťovaly veškeré zodpovědnosti. Říkali, nechceme zodpovědnost, ale chceme mít prospěch z Evropské unie, eh, chceme získávat nejrůznější podporu od Evropské unie, ale žádnou zodpovědnost. My se musíme chopit naší zodpovědnosti, pokud chceme tuto podporu kterou si samozřejmě všichni v Evropě musíme poskytovat tak, aby Evropská unie byla tou unii, kterou si demokratické útvary eh, v Evropě přejí. To znamená, není možné mít pouze prospěch a zároveň se nezhostit své zodpovědnosti vůči lidem, eh, kteří jsou potřební. Lidé, kteří by eh, rádi zůstali mm, ve své zemi, ale nemohou. Mohu vám říci, že já bych tady dnes nehovořila, eh, kdyby eh, já a mý rodiče, kdyby jsme, nebyli přinuceni, kdyby jsme byli přinuceni zůstat v zemi, ve které jsme eh, kdysi žili. Není možné říkat, že lidé mají zůstat tam, kde jsou. To znamená, my nemůžeme říci, že někdo bude mít pouze prospěch a výhody z Evropské unie a nebude se chápat své zodpovědnosti vůči potřebným. už eh, hovoříte téměř dvojnásobnou povolenou dobu. My vám rozumíme, eh, rozvášněla jste se z pochopitelných důvodů, ale prosím, zkraťte to. Je důležité, abychom eh, zajistili bezpečné cesty do Evropské unie. Já si myslím, že kdyby takové cesty existovaly, tak by se lidé pouštěli těmi nelegálními cestami, které jsou nebezpečné. Potřebujeme bezpečné a jisté cesty do Evropské unie. To je jedno z témat, které by tady mělo být, které by, které by tady měly být probírány. Děkuji. Další řečník, děkuji, pane předsedo. Plně podporuji to, co tady, to, co tady říkala poslankyně přede mnou. Velmi stručně, v roce 2008, tedy před 11 lety, komise navrhla eh, novou směrnici proti diskriminaci, která je známá jako horizontální směrnice a tato směrnice by zajistila princip rovného zacházení a jeho implementaci nejenom na pracovním trhu, ale v celé řadě oblastí bez ohledu na věk, eh, postižení, přes, náboženské přesvědčení, sexuální orientaci a tak dále a to navzdory velkému opakovanému úsilí Evropského parlamentu, komise, občanské společnosti a velkému počtu členských států. Tato směrnice v ehm, velké části zatím ještě eh, zůstává eh, neuplatňována a to přesto, že eh, tedy nová komise tady, nebo tedy nová předsedkyně komise tady zopakovala svůj záměr a úsilí o nediskriminaci a proto by Libe měl tady podporovat tuto agendu antidiskriminační a usilovat tedy o obnovu této směrnice a zajist, měla by se tak zajistit ochrana před, proti veškerým typům diskriminace. Děkuji. Pan Tudorači. Děkuji, pane předsedo. Eh, velmi rychle tři poznámky. Za prvé, pokud jde o to, co říkala Sofie, implementace Myslím si, že jedna z našich priorit by měla být eh, posílit schopnost našeho výboru dohlížet nad prováděním směrnice i na operativní úrovni. Eh, v červnu jsme vyjednávali o možném politickém programu pro eh, budoucího předsedu komise, tak všichni jsme se shodli na tom, že bychom měli eh, tady eh, se zaměřit na implementaci EPC e je směrnice. Je to jedna z našich priorit a tady jde o to, že v budoucích letech to bude zásadní stavební kámen migrační politiky, asilové politiky, takže my bychom tomu měli věnovat čas. Dále paní Sipl, ta už bohužel odešla, ale já plně sdílím ten názor, že digitální nástroje a umělá inteligence a tak dále, že to jsou věci, které spolu souvisí a že my bychom tyto věci měli také sledovat, ale já si říkám, jak konzistentní budeme v parlamentu s ohledem na to, eh, že tady máme um, um, nějaké nedostatky. Komise se tady snaží ty digitální prvky integrovat do politik, do jednoho portfolia nebo v rámci jednoho portfolia. A já si myslím, že bychom měli navazovat dobré pracovní vztahy s dalšími výbory, které se budou zabývat průmyslovou politikou a prvky digitální bezpečnosti, pokud jde o 5G a tak dále, které souvisí eh, s naší agendou bezpečnosti, tak, aby i my eh, jsme měli jasný postoj eh, k digitálním záležitostem. Dále migrace, a její základy. My tady budeme mít komisaře pro příslušné partnerství. Já se obávám, že eh, náš dohled nad aktivitami komisaře by měl být skutečný. Pokud jde eh, o rozvoj migrace, tak jsou tyto vztahy velmi důležité a my bychom tady měli sehrávat eh, naprosto rozhodující a jasnou úlohu. Další řečnice. Mimo mikrofon, prosím. No, mnohé tady již zaznělo, takže já bych se omezila pouze na tři témata, která jsou pro mě mimořádně důležitá. Za prvé, tento rok Tady budeme mít 10 let eh, právní závaznosti charty o lidských právech a proto bychom to měli vzít jako příležitost a hovořit o tom, že lidé musí mít možnost ty věci vymáhat. Ale my bychom to tady měli nějakým způsobem vymezit, pokud je o svobodu tisku, eh, měli bychom hovořit o možnosti jednat nevládních organizací, protože jejich role také pokud jde o osvětu občanské společnosti. To je něco, co by mělo být důležitým podem našeho programu. Například zpráva z vlastní iniciativy o omezení působnosti NGO. To o tom bychom měli diskutovat. Dále naše pozice Evropského parlamentu by měla být posílena. Musíme zvýšit tlak na radu, protože potřebujeme férový, solidární, azylní celoevropský systém s jasným rozdělovacím klíčem. To znamená eh, i to, že je potřeba zkrátit ty postupy. Eh, včera byl učiněn jeden drobný krok správným směrem Musíme přepracovat eh, facilitační směrnici, směrnici o usnadňování, protože není možné, eh, že lidé, kteří se angažují a, och, a zachraňují životy na moři na straně jedné a převaděči na straně druhé, že se s nimi zachází stejným způsobem a že to směrnice připouští. Další téma, které se mi velmi, mě velmi dotýká, a to je situace na vnějších evropských hranicích. Jsme svědky toho, že lidé, kteří prchali před válkou a násilím na našich hranicích, jsou konfrontováni s násilnými eh, ostrahami a my potřebujeme mít, mít ty věci nadefinovány, musíme mít dobře fungující kontrolu a efektivní ochranu našich vnějších hranic, to je oprávněné, ale nesmí to vést k tomu, že budeme porušovat naše vlastní zákony a že lidská práva nebudou dodržována. Je dobré, že celosvětově požadujeme dodržování lidských práv, ale i na našich vnějších hranicích také dochází k porušování lidských práv. To si musíme přiznat. A to je ta odvrácená strana medaile eh, toho, že nemáme eh, legální cesty. Eh, uzavření balkánské trasy problémy nevyřešilo, to je takový příklad, ty problémy se tím jenom uh, prohloubili a pokud je například na tedy jiná místa, tak tam se to prostě přesunulo, dochází tam k neblahým jevům a my musíme se postarat o to, aby práva mohla být skutečně vymáhána. Dále, eh, ubytování v uprchlických táborech, to je kritická věc v mnoha táborech, to musíme zde také řešit. A další věc, otázka právního státu, mnohokrát to tady zaznělo, přesto to chci ještě jednou vyzdvihnout. Musíme mluvit o tom, jak se nám daří eh, posílit roli Evropského parlamentu na poli právního státu. Kondicionalita, eh, program eh, hodnot a práv, to jsou věci, které musíme dotáhnout do konce. Děkuji. A předtím, než dospějeme ke konci této plodné diskuze, která je nad očekávání plodná, tak eh, dovolte, abych poznamenal, že mm, tady dva poslanci eh, požádali o další eh, řečnickou dobu a protože ještě máme čas, tak eh, mohou promluvit, ale prosím, hovořte stručněji, než jste hovořili poprvé, protože to je v podstatě takové druhotné vyjádření, takže máte slovo. Paní Sipela, pak další kolega. Děkuji. Jenom proto, že jsem eh, vyrozuměla, že jste mě možná špatně pochopili. Evropská unie neposkytuje peníze uprchlíkům, ne, nedává jim, eh, neposkytuje jim je do jejich rukou. My poskytujeme prostředky členským státům na účely, aby lépe některé skupiny integrovaly, zejména Romy. Členské státy mo, musí o ty peníze požádat a potom provádí integrační opatření. Potom um, druhá věc. Od někoho z mé země jsem tady slyšela, uh, ty statistické údaje, jak nejisté je žít v Německu, zejména pro ženy. Musím vám říci, že já se cítím velice bezpečně v mé zemi, mohu se tam bezpečně pohybovat a tyto statistiky, eh, které znám já, jsou, eh, a které tady, jsou úplně odlišné od těch, které tady zazněly. Pokud jde o migraci a azyl, někteří lidé sem eh, přicestují, protože hledají práci a samozřejmě by bylo milé, kdyby nalezli hm, pracovní místa v zemích původu, ale zároveň je to tak, že my potřebujeme osoby z třetích zemí, aby naplnili eh, naše pracovní potřeby. Eh, německá vláda nebo Německo se například obrací na Mexiko, aby našlo pracovní síly. A Eh, navíc někteří lidé utíkají před politickým pronásledováním a mučením. A tam nepomůže, když my řekneme, vy sice utíkáte před mučením, ale my potřebujeme jednat s vaší vládou. Tak to není, my musíme lidi chránit, to znamená, neměli bychom směšovat věci, které směšovány být nemají. Eh, Se omlouvám, eh, že jsem tady vynechal jednoho poslance který už se hláděl, hlásil po druhé, pan van der Bliese. A nejdřív pan Videkoum, který opravdu žádal o slovo už předtím. A to, pardon, paní Videkoum, máte slovo. Ono, to, to, to, ono je to s... Paní Videkoum, um, mm, já jsem si říkal, proč někdo mluvil dvakrát a já vůbec. Tohle je můj první příspěvek na tomto výboru a doufám, eh, že jich nebude příliš mnoho dalších, protože pořád doufám, že za, po 31. Eh, říjnu já a další blížší kolegové už tady nebudeme. Protože uh, naději člověk nic nestrácí. V téhle debatě jsem si vyslechla celou řadu fobií a izmu a odkazů na nenávistné projevy ale eh, neslyšela jsem jeden z nejzákladnějších požadavků eh, demokracii, a sice eh, žádný odkaz na svobodu projevu. A právě svoboda projevu pro každého občana jakéhokoliv postavení určuje, jestli demokracie funguje nebo ne. A v našem nadšení, kdy se pokoušíme aby eh, lidé nebyli uráženi, eh, aby byli vždycky vítáni, tak eh, vlastně pošlapáváme svobodu projevu a velice blízko se dostává mé k tomuto, k tomuto, k této věci. Já mě líto, že o tom, co se tady vůbec nemluvilo. Já nevím, jestli je na druhou stranu toto věc pro Evropskou unii. Myslím si, že je to spíš na jednotlivých členských státech, ale bývala bych raději eh, slyšela, kdyby tady byla různá rovnováha mezi eh, snahou ochraňovat eh, pocity jednotlivých lidí a tím, aby každý mohl říkat to, co chce, aniž bych se musel bát trestu ze strany státu. Teď pan Van de Diese. Tak já budu zase mluvit vlastním jazykem. Já jsem dobře poslouchal ty různé kolegy, kteří tady hovořili a napadlo mě několik věcí, různé paradoxy, které zacházejí nad rámec frakcí kdo eh, vyhrává další migrací. A slyšel jsem o odpovědi od GUE, od LIBE, eh, od sociálních demokratů i od zelených. A sice, že potřebujeme lidi, abychom eh, rozhýbali naši ekonomiku. Tak to tady údajně je. Ale kdo tady pracuje v té ekonomice? Základní zákon nabídka a poptávky a nabídky když eh, bude málo práce, tak eh, když bude hodně práce, tak půjdou platy nahoru. Naopak eh, jinak půjdou platy dolů. tohle základní fungování narušuje migrace. A celá široká střední třída je tím ohrožená a její platy. A to je velice zvláštní, když jsem tady uvnitř v Evropě, Máme volný pohyb osob, to je samozřejmě nic špatného, ale máme tady eh, nezaměstnanost eh, mládeže ve Španělsku, v Řecku, v Itálii. A zdá se, že německá eh, vláda nám říká, že je třeba přivážet Mexičany do a Německa, aby sloužila kapitálu. A to díky takzvaným pokrokářům ze strany socialistů a zelených. A potom je tady velice důležité eh, další téma. Ehm, prosím, ehm, trošku kratší, protože hovoříte tady úplně nových věcech. Nejenom reagujete na mm, jiných, eh, jiné věci. V reakci na vašich věcech teď už mluvíte úplně o něčem novém. Tak prosím, nezdvojnásobujte. Takže ehm, eh, svoboda a bezpečnost. Teď konstatujeme, že Robert Wood, eh, Bowling eh, for Columbine, eh, ukazuje, že ten volal po větší kontrolu, kontrole státu, ale my si uvědomujeme, že občanská společnost se organizuje sama. Čím heterogenější je ta společnost, tím méně je třeba formální kontroly. Čili to je určitý paradox. Migrace je větší heterogenita. A potom je tady ten paradox rasismu a pozitivní diskriminace. To je eh, samo o sobě eh, eh, zvláštní termín, protože proč bychom měli pozitivní diskriminovat jednu skupinu než druhou, když jsme všichni, rovní? Já si myslím, že tam není žádné řešení. Musíme se zamyslet nad svojí ideologií a hledat kompromisy, kterými se nebudeme navzájem od, nebudeme k sobě mít předsudky. Samozřejmě, eh, ti, kteří eh, sem eh, nelegálně přijíždějí z Afriky, to je třeba zachytit a vrátit zpátky. Myslím si, že například investice do rozvojových zemí hm, skutečně jim pomáhat. Musíme hledat řešení, která budou výhodná pro cizí kontinenty i pro naše. Vidím, paní Kanko, že chce po druhé, ale prosím opravdu stručně, protože jsme už tady vedli dlouhou debatu. Dvě hodiny. Takže prosím, eh, velice eh, stručně. Já, se, já to zkusím potom nějak schrnout. Ano, pane předsedo, já slibuji, že budu velice stručně mluvit. A budu také mluvit nizozemsky. Mám takovou eh, drobnou reakci na to, když tady někdo říká, že když jsou lidé v když jsou lidé v nouzi, tak je třeba nejdřív mluvit s Eh, státem. To je eh, mm, nerozumění. Já tady nemluvím jenom jako europoslakenkyně, ale také eh, jako někdo, kdo vyrostl v chudé zemi a zažil tu naději tamní mládeže. Zeptejte se v Abidžanu, v Agadugu nebo v Dakaru mladého člověka, co čeká od Evropy. Já slyším, že většině, většina lidí tam říká, že Evropa by měla eh, přestat dávat eh, peníze na financování tamních diktatur. A to tam, tam je člověk často, často slyšet a já jsem to taky zažila. Takže samozřejmě eh, lidem v nouzi je třeba pomoci, to je zřejmé. Ale kromě toho si musíme klást otázku, nebo klá, dobře naslouchat, abychom pochopili, jestli tohle, tak ty stávající okolnosti můžou zůstat eh, působit a jakým způsobem můžeme některé prostředky eh, lépe nasazovat na eh, v obchodování, na rozvojovou pomoc, na organizování taboru pro uprchlíky v regionu a tak dále. Čili důležité je si dobře naslouchat a zjišťovat, jestli také můžeme nějakým způsobem přispívat ke strukturálním eh, řešením. Eh, o to tady v podstatě jde. Děkuji. Děkuji vám eh, za vaše příspěvky. Myslím si, že teď opravdu to dávalo smysl, protože jsme se tady vedli otevřenou, otevřenější debatu než jindy. A každý si tady mohl tedy vyjádřit eh, to, co eh, říkal koordinátoři. Eh, to jsou ti, kteří potom rozhodnou, jak utvořit, jak nastavit výstup z této debaty a přeskoumat toto, nebo jak to použít také v rámci slyšení pro designované komisaře. Já bych dodal, že jsem nebyl schopen více souhlasit s tím, co tady říkali někteří z vás. Když jste si stěžovali na na tu organizaci a, eh, eh, slyšení s komisaři, což je přesný výsledek toho, jak je nastavená komise. A, eh, a, člověkem, který za to a, odpovídá, a sice Ursula von der Leyen. která je zvolenou předsedkyní výšší komise. Já vím, ano. Jak se to pane Todor radši říkal e, otevřeně. Protože ono je eh, prakticky eh, nesnesitelné, že někteří ty komisaři budou předete ve slyšení eh, jedním, jedním, dvěma nebo dokonce třemi výbory na, eh, zároveň, což jenom omezuje schopnost těch lidí, kteří opravdu mají klas otázky, aby se dočkali eh, uspokojivé odpovědi na, na to, co jim jde. Je zřejmé, že tady celá řada komisařů, Je celá řada portfolií, eh, ve kterých, ve kterých eh, jsou eh, aspekty základních práv smíšeny s hospodářskými nebo rozpočtovými aspekty určité otázky, což vytváří zmatek nebo dokonce nespokojenost a odpor tady z našich řad v jednotlivých výborech, které mají tedy vykonávat tuhle tu přeskumnou pravomoc. Já jsem o, o tomhle eh, osobně eh, mluvil eh, se všemi designovanými komisaři, se kterými jsem měl, mohl, měl možnost mluvit. A jsou to samozřejmě všichni designovaní komisaři, kteří budou na pódiu a budou tedy, na pódiu a budou čelit vašim otázkám a budou se snažit na ně odpovědět. Sám jsem si eh, na to postěžoval eh, zvolené předsedkyní komise, že tohle bude vytvářet eh, problémy nejenom v této rozhodující fázi, což jsou slyšení, ale také v nadcházejících letech. Při fungování Evropského parlamentu a také při tom jak budeme přeskoumávat, jak je budeme pohánět k odpovědnosti eh, v nadcházejících letech. Vidím, že pan Sars Alechos eh, ještě chce něco říct. Ještě než to úplně uzavřu. Mm, maximálně stručně, pane předsedo. Jestli se naplní vaše předpovědi, to by byla škoda eh, neslyšet paní Vidikom do budoucna. Tak ona sám zasmála, tak. Tak děkuji vám za váš uh, smysl pro humor, paní Vidikom. A závěrem bych akorát uh, řekl, že tahle desa, eh, diskuse eh, ukázal, nebo tento výbor se ukázal opět, že je mm, ten, eh, ten který má nejrozsáhlejší působnost, pokud jde o, o různé věci. My jsme opravdu těžká váha v tvorbě legislativy v tomto parlamentu, protože to, z, z dobrého důvodu. Protože řešíme práva soukromí, Eh, zpracování údajů, eh, eh, Řešíme společnou zprávu vnějších hranic Evropské unie, řešíme otázky vnitra, což jsou bezpečnostní otázky, spolupráce policejní, bezpečnostní strategie, přeshraniční věci, závažnou trestnou činnost, řešíme tvoření eh, trestního práva, mm, procedurální práva, řádný eh, proces v každém eh, ohledu. Několikrát jsme prosadili své pravomoci, nebo své zvětšení svých pravomocí před soudním dvorem. A také řešíme spolupráci, která spočívá ve vzájemném znamená důvěře. Všechny tyhle eh, věci, díky všem těmto věcem, jsme eh, výbor s nejširším záběrem. Ehm, proto jsme pravidelně eh, řešili, byli ve styku alespoň se čtyřmi komisaři a se všemi agenturami, mm, které jsou v konstelaci spravedlnosti a vnitra. Aspoň devět jich je. ale v minulosti jsme tady měli místo předsedu pro, prav, pro právní stát tyrmance vnitra Hamrampose, spravedlnost Jourovou, bezpečnost Juliana Kinga v nadcházející komisi bude mít místo předsedu zodpovědného za takzvaný evropský eh, způsob života. Budeme tady mít místo předsedkyní Jourovou, která bude zodpovědná za hodnoty a transparentnost, spravedlnost, Didier Reinders a ještě vnitro. Uwe Johansson. Ale také musíme eh, řešit další věci tak eh, trochu při eh, buzných komisařů designovaných. Hmm, například ty otázky soukromí. Byly eh, zařazeny do něčího jiného portfolia. Boj s praním špinavých peněz prostřednictvím trestního práva, se praním špinavých peněz, a financování terorismu bylo zařazeno pod místo, předseda, místo předsedu Dombrovsky se. Když to je především trestní právo, a to řešil, řešil uh, výbor Libe, takže to uh, znamená, že budeme muset také řešit. Tato debata byla opravdu eh, užitečná, myslím, pro koordinátory a to z jednoduchého důvodu. Protože právě eh, koordinátoři mají rozhodnout, jak přesně eh, budou znít otázky, které jsou adresovány každé politické rodině v tomto sněmovně. Protože nové pravidlo je, že designovaní komisaři mají řešit eh, mm, nebo odpovídat maximálně 25 otázek. Bez ohledu na to, kolik výborů eh, přeskumovalo toho daného komisaře. To znamená prakticky, že máme 25 otázek. A to znamená, eh, že ti, ty frakce, které jsou početnější, budou mít až pět otázek a ty, které mají eh, méně eh, lidí, budou mít možná jednu otázku. A to znamená, že pro koordinátory to bude velice náročné definovat znění těch otázek a, a přidělit eh, je daným lidem. Takže myslím, že tohle to bylo velice zajímavé i pro všechny koordinátory. Děkuji vám všem za, za příspěvky. A to byla jedna z těch zvláštních eh, rozprav, eh, které jsou eh, mimořádně široké. A teď jenom závěrem k tomu, jak je Libe zapojeno do něčeho tak citlivého, jako je antidiskriminační politika. neustále řeším antidiskriminační politiku, protože eh, nám práva leží na srdci. A znamená to, eh, že nám leží na srdci eh, rovná práva pro všechny občany proti předsudkům, proti jakékoliv formě stigmatizace. Kvůli jakémukoliv původu etickému, náboženskému. jazykovém. Takže myslím, že děláme, že děláme dobře, eh, že eh, nám jde o rovná práva. Máme tady taky nové portfolio, které se zabývá rovností. Kterou dostala Helena Dali, malská kandidátka do příští komise. Takže eh, je tady eh, celá řada na nejvíc důležitých věcí. A úplně poslední věc. Od samého počátku eh, své práce se zabýváme jenom velice zajímavý, tedy náročnými otázkami, sofistikovanými. Čteme, čteme, dlouho, máme zdlouhavé teology. A kolikrát vidíme, že to trvá a dlouhá léta a určitě to bude v nadcházejících letech a stejně. Nejenom jsou, je to sofistikované, ale také to politicky rozděluje, takže si to uvědomme. Tenhle výbor jeden, má nejenom široký záběr, ale také eh, nás hodně rozděluje. Takže snažme se eh, navzájem eh, být opravdu se ctít navzájem. Tady eh, při každém zasadě našeho výboru eh, můžeme eh, debatovat o otevřeně. Takže vám děkuji a přicházíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Tady jeden na televize chce eh, filmovat naše zasedání a tisícové pesty rakol.hu Předpokládám, bude z Maďarska. Nebudete mít námitek, tak je eh, sem pustíme. Jsou námitky? Nejsou, takže prosím. Další bod na pořadu jednání. Takže eh, napomeňte, že budeme hlasovat. At 1800. Eh, nezapomeňte, ještě jednou připomínám, že v 18.00 začneme hlasovat a do té doby budeme muset všichni přežít. Děkuji vám a čeká nás další bod. Poprosím pana místo předsedu Bartoli, aby se ujal vedení schůze. Já se na chvíli vstálím a zase se vrátím. Děkuji.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 a já dávám slovo panu Rangelovi. Je tady pan Rangel, máte slovo. The, the, the title of this... Děkuji za slovo. Ten bod, který budeme projednávat, má poměrně takový složitý název. Už jste říkali o tom, že Evropský parlament eh, zde vedl takovou jako interní výměnu názorů ještě před eh, dokončením toho minulého eh, legislativního období a došlo k tomuto názoru. Evropský parlament v plénu eh, schválil návrh, který předložila Evropská komise. Takže já nevím, jestli mám úplně opakovat, o co jde. To mám opakovat eh, obsah. Jde o to, že mm, mm, zatím ještě nejsme v té fázi jednání. Potřebujeme, aby tento výbor nám dal mandát a o tom mandátu budeme právě za nějaké dvě hodiny hlasovat. My chceme mm, zopakovat, že trváme na té pozici, takže já možná pouze zdůrazním takové hlavní pilíře názoru Evropského parlamentu, ze kterého pak bude vycházet další mandát pro další jednání. Za prvé, Chceme lepší bezpečnost na svých hranicích. A z toho důvodu tam chceme zapojit i dlouhodobá víza, zejména takzvaná zlatá víza, aby i tato, tento druh víz byl součástí tohoto systému. Tato změna přispěje ke zlepšení situace a bezpečnosti na hranicích, ale také zlepší i eh, situaci těchto obyvatel a také zlepší situaci v oblasti volného pohybu osob. Za druhé, chceme lepším způsobem chránit naše děti. Souhlasíme s návrhem Evropské komise s tím, aby se snížil věk, od něhož lze již odebírat eh, otisky prstů. Toto je vlastně cílem je ochrana dětí. Zároveň ale chceme, aby všude byly zaručeny ty největší mm, záruky a pojistky, které mají eh, chránit děti a které jsou v nejlepším zájmu dítěte. Za třetí, eh, jsem přesvědčen, že chceme funkční architekturu, a musí to fungovat jak technicky, tak legálně. Evropský parlament proto chce zrušit rozhodnutí rady, kterým se eh, vlastně s, dává, nebo kterým se, mm, kterým začíná ten systém VIS, je nám jasné, že ten systém bude stále narůstat a bude, budou na něho další nároky. Proto chceme, abyste byli úplně nejvyšší nároky ohledně architektury toho systému a toho, jak je ten systém navržen. Za čtvrté, je to poslední bod, ale neméně důležitý, chceme, aby to fungovalo, aby to všechno bylo dobře načasované a aby to také bylo nákladově efektivní. Musí tam mít dobré lhuty mm, ohledně provádění legislativních opatření. Podle našich zkušeností se ukazuje, že často dochází k tomu, příliš často dokonce dochází k tomu, že rozpočet a e, lhuty se tam nakonec odchylují od těch původních plánů. Chceme systémy, kde by byly maximálně tedy lhuty maximálně dva roky a pak už by všechny ty systémy měly fungovat. To jsou naše čtyři nejdůležitější priority, jsou to priority pro Evropský parlament a toto je mandát, který bychom chtěli pro jednání v trialogu. Pokud dopadne hlasování dnes odpoledne pozitivně. Pane předsedo, Těším se i na další úzkou spolupráci se stínovými zpravodaji, těším se i na jejich komentáře, případně i na komentáře rady a komise a na spolupráci s nimi. Jsem si jist, že náš společný dialog bude konstruktivní a bude probíhat v, kom- v duchu spolupráce. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, nyní pan Tudoráče jako stínový zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za shrnutí práce, která byla učiněna v předchozím legislativním období. Také minulý týden proběhla plodná schůzka. Děkuji zpravodaji za příležitost, aby všechny frakce mohly vyjádřit své názory. Na začátku bych chtěla říci, že souhlasím s tím, že o tom mandátu už hlasoval parlament, byl to ten minulý parlament, a my máme tedy určitou institucionální povinnost eh, tento mandát dodržet. Za druhé také sdílím nebo souhlasím s cíly, tak jak je eh, předeslal pan zpravodaj. Souhlasíme s těmi cíly, které se týkají obsahu, s prováděním, s tím, že tam mají být přísnější lhuty pro provádění jak těch technických opatření i toho, jak má vypadat eh, plnění rozpočtu. Zároveň bych chtěl vyjádřit určité obavy. Nechci se vracet k tomu mandátu, který již byl udělen, ale mm, já mám pocit, že to hlasování bylo takové dost těsné když se o tom Evropský parlament naposled rozhodoval. A tam, to, tam vlastně takový ten, ta palčivá otázka bylo snížení věku pro um, odebírání otisků prstů, to znamená odebírání otisků prstů u dětí. Já si velice pamatuji dlouhé diskuse, které jsme vedli před mnoha lety, když se hovořilo o, nebo když se vlastně systém VIS začal být prováděn. Techničtí odborníci před eh, eh, zřejmě změnili názor, protože před pár lety ještě říkali, že odebírat eh, otisky prstů dětem mladším 12 let není možné, protože tam zkrátka není rozumná míra rekognice nebo rekognoskace. A najednou se za pár let ta pozice techniků změnila. To samotné, mm, z toho samotného jsem trošku v rozpacích, Navíc eh, je tam, jsou tam určité takové otázky biznesu, které zatím jsou, protože eh, dochází k obrovskému k milionu eh, víz, která jsou udělována těmto dětem v tom nízkém věku a zároveň vlastně ale se jedná o obchodování s dětmi. Myslím si, že vš- všichni tady to považují za problém. A Eh, vypadá to, že tedy některé ty děti já bych rád věřil tomu, že ty děti, s nimiž je obchodováno v Evropě, se sem dostali nelegálně, ale vypadá to, že některé se sem dostali i v rámci různých platných víz. Takže to ještě bych, na to bych chtěl ještě upozornit a bylo by dobré o tom hovořit podrobněji a najít nějaké společné řešení. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Alice Kunke. Děkuji za slovo. Dovolte mi nejprve poděkovat panu zpravodaji za to, že nás opět vyhledal ve Štrasburku, opět navázal kontakt. My za zelené chceme zdůraznit, že si stojíme za pozicí, eh, která byla nastolena v tom minulém legislativním období. A považujeme za politování hodné, že ten výsledek není takový, jaký jsme očekávali. Chtěla bych říci, že velice silně vítám diskusi eh, na kterou eh, jsme navázali, která proběhla na poslední schůzi stínových zpravodajů a týká se to právě mm, věkového limitu pro odebírání otisků prstů. Já bych docela ráda pokračovala v této diskusi a snad najdeme nějakou jinou cestu vpřed. Děkuji. teď eh, chce ještě vyslovit někdo další, někdo jiný než stínový zpravodajové. Ano, je to pan Rada, prosím. Děkuji za slovo, pan Radev. Rád bych nejprve poděkoval panu zpravodaji za jeho dobrou práci na této důležité zprávě. Situace v posledních letech v Evropě ukazuje, že v té oblasti bezpečnosti eh, jsou velké eh, nedostatky, mm, nefungují dobře výměny, systémy výměny informací. Evropská unie zavedla mnoho systémů, ale každý má trošku jiný cíl – a ty systémy obsahují různé informace, ale zároveň tam nejsou třeba žádné verifikační mechanismy anebo systémy, které by e, spolupracovaly zase s těmi dalšími systémy a ty informace by se mohly nějak porovnávat. Takže je důležité zlepšit interoperabilitu mezi těmito systémy. Je důležité propojovat informace Eh, mezi vízovým informačním systémem, mezi šengenským systémem, mezi systémem eh, vstupu a výstupu, aby příslušný policista, pokud chce jak se lustrovat nějakou osobu, tak aby, se mohl, aby mohl nahlížet do všech těchto databází. Jsem velice rád, že už začala interinstitucionální jednání, abychom takto dali možnost eh, policistům využívat třeba i biometrická data, eh, pokud třeba je tam nějaká osoba, která má jinou identitu v dokladech, tak je možné pak třeba porovnávat i ty další druhy informací, biometrické údaje a tak dále. Ale pokud to tak má fungovat, členské státy musí do těch systémů dodávat vysoce kvalitní informace a to je jediný způsob, jak bojovat s nelegální migrací a s terorismem. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Paní Kosanova. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou, paní Nicholsonová. Vítám tento návrh, který má zlepšit vízový informační systém. Všichni víme, že migrace byla takovou hlavní prioritou během minulého legislativního mandátu a že nebylo nalezeno nějaké řešení, ale dohodli jsme se určitě, že zapotřebí posílit bezpečnost na e, vnějších, kontro, na, pardon, na vnějších hranicích a v tomto ohledu tento e, návrh e, vítám. Nastolím však několik věcí k diskusi, některé už zde zazněly. Za prvé, při jednání s radou je důležité stanovit konkrétní lhuty pro provedení změn. Já bych to nenechala tak otevřené, jak navrhuje rada, ty lhuty. Za druhé, Jakmile se do toho systému budou ukládat i informace o dlouhodobých vízách a povoleních pobytu, tak by tam také bychom měli hovořit o tom, jak, jaká bude dlouhá doba k uchovávání údajů. Hmm. Já se nejsem úplně jistá, zda by v těchto systémech měly by být třeba informace o um, občanech ze třetích zemí, kteří pobývají na našem území. A pak se chci ještě vyjádřit k odebírání otisků u dětí. Já bych vycházela z dat studie výzkumného odboru Evropské komise říká, že Ehm, pokud eh, se odebírají otisky, nebo že otisky prstů mm, mezi lety 6 až 12 je dostatečná a že dokonce je přesnější třeba než otisky, než otisky prstů eh, osob, které jsou starší 65 let. Eh, navrhují, aby se tedy ještě to zpřesnilo všechno, aby se to zlepšilo, aby zde bylo lepší vyškolení těch příslušných pracovníků, kteří budou odebírat otisky a aby se také tím vlastně mohli i lépe ověřit eh, dokumenty, které mají ty osoby u sebe. Pokud chceme bojovat s obchodováním eh, lidí, tak musíme si uvědomit, tak Každý rok je v šengenské oblasti um, ob, ob, obětí tohoto obchodování s lidmi než 1500 dětí a mnoho z nich eh, vlastně prochází těmi systémy, takže máme k dispozici tyto údaje a měli bychom je využívat. Nakonec mi ještě dovolte připomenout, že zde máme legislativu, například směrnici, která říká, že zde má být speciální um, povolení k pobytu pro eh, osoby ze třetích zemí, tak tam je, tam je tedy už teď povinnost eh, podávat otisky prstů od 6 let. A v některých jiných případech vlastně se odebírají ty otisky, ale nejsou dávány do Eurodaku. Například Dánsko stanovuje eh, tu hranici na 6 let, pokud je to dítě bez doprovodu. A zatímco jiné členské státy, jako například má země Slovensko, odebírá otisky prstů dětí bez doprovodu až od deseti let. Evropská agentura pro základní práva provedla hodnocení a říká v něm, že zde máme práva dětí a z pohledu práv dětí je odebírání otisků prstů dětí plus optimalizace dalších systémů, jako třeba databáze SIS2, může pomoci identifikovat děti, které se třeba oddělily od rodiny, které jsou pohřešované a může to přispět ke znovu sloučení rodiny, což je důležité pro situaci rodin právě v té stávající migrační a uprchlické situaci. Nakonec bych chtěla říci, že pokud chceme bojovat se všemi druhy závažné trestné činnosti, tak je eh, tak otisky prstů dětí i mladších 12 let je přínosná, protože ty otisky prstů lze pak porovnávat s ostatními databázemi. Jedná se o preventivní krok, jedná se o něco, co činíme primárně na ochranu dětí. Děkuji za slovo. Děkuji. Pan Bridgman. Omlouvám se, já jsem se nehlásila. Asi došlo k omilu. Dobře. Chce se ještě někdo přihlásit do diskuse? Není tomu tak. Takže dáme slovo komisi. Paní Gras. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Nejprve mi dovolte poděkovat panu zpravodaji panu Paulu Rangelovi za to, že přenesl tento návrh do dalšího legislativního období a že se tady mají e, teď konat trialog. Víte, že pro Evropskou komisi je to už dlouho prioritou. Chtěla bych nyní zdůraznit, že díky novému vízovému informačnímu systému chceme odstranit nedostatky v tom stávajícím fungování a chceme, aby vízové orgány a pohraniční stráž měly k dispozici všechny informace k tomu, aby mohly řádně odvádět svou práci. Vízový informační systém společnosti s ETIAS, společně s ETIASem a se systémem vstupu a výstupu vytváří dobrou platformu také i pro e, osoby ze třetích zemí, které chtějí navštívit EU. E Je tedy důležité, aby ten systém byl co nejlépe synchronizován. Evropská komise tedy vítá to, že Evropský parlament nás podporuje v těch tří hlavních cílech. Společně s vámi se ještě setkáme v trialogu. Budeme mít tam příležitost hovořit o mnoha věcích, které jste třeba zmínil pan zpravodaj nebo i jeho další kolegové. Doufám, že se nám podaří ta jednání dokončit rychle a že se nám podaří odstranit stávající nedostatky a že společně vytvoříme bezpečnější Evropskou unii pro naše občany. Děkuji. Děkuji. Takže tím jsme skončili bod čtyři. A teď dostane slovo paní Larnaky. Ne, děkuji, já bych ještě se chtěla vyjádřit za finské předsednictví. Takže ještě k bodu čtyři. Chci říct, že také finské předsednictví eh, je připraveno pracovat na této věci a eh, během finského předsednictví. Já bych chtěla říci, že souhlasíme s mnoha prioritami, které zastává nebo na které upozornil pan zpravodaj. Možná je vnímáme trošku jinak, ale z mnoha, nebo mnoho těch, na mnoha těch eh, hlavních prioritách se shodneme. Takže bude důležité zahájit jednání o tom výstupu a je důležité, abychom zde měli bezpečné hranice, bezpečnost v Evropské unii, aby se byla bezpečnost pro naše děti, pro všechny děti. Ještě bych chtěla pouze upozornit na jeden fakt, my víme, že výsledek, výstup trialogu bude kompromis. A chci říci, že bereme na vědomí všechny věci, které dnes zazněly v diskusi. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Drudáro. Pan Čuchodaru, pardon, stínový zpravodaj tu Tudor Čechodaru. Já se domnívám, že tato zpráva je velký krok vpřed pro evropský rozvoj. Je to něco, co si přejeme. Je tam pár detailů, o kterých by se ještě dalo hovořit a já doufám, že během jednání budou ještě vysvětlena. A já bych ještě chtěl popřát mnoho štěstí všem, kteří v těch jednáních budou zapojeni. Tato zpráva ukazuje otevřenost, také se ukazuje, že už bylo učiněno mnoho práce a já doufám, že to povede ke snížení tragických událostí a ke zlepšení naší bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Takže chce ještě pan Paolo Rančel schrnout tento bod a dokončit diskusi. Ano, děkuji. Já eh, jsem vděčný za všechny vaše komentáře. Chtěl bych ještě podtrhnout to, že jak komise, tak rada eh, byly ochotny zahájit nebo znovu zahájit ten proces toho jednání. To jsou dobré zprávy. Myslím si, že k tomu nejsou zapotřebí nějaké další komentáře. Doufáme, že dnešní hlasování dopadne pozitivně a že pak budeme pok- moci pokračovat ve své práci. Děkuji, říká pan místo předseda. A můžeme přijít k dalšímu bodu. Čeká nás prezentace pracovního dokumentu útvaru komise a je to analýza konfiskačních opatření bez odsouzení v Evropské unii. Čeká nás prezentace zástupce Evropské komise, paní Stigl, které tímto dávám slovo. Děkuji za slovo, pane místo předsedo. Chtěla bych vám všem popřát dobré odpoledne. Velice děkuji za to, že jste mě pozvali mezi sebe na jednání výboru Libe, abych vás mohla informovat o dokumentu, který jsme připravili. Jedná se o konfiskaci nezaložené na rozsudku. Je to velice důležité v oblasti eh, boje s organizovaným zločinem. Dokument, který za chvilku představím, Eh, vznikl na základě společné deklarace, která byla sepsána před určitou dobou mezi Evropským parlamentem a radou. Bylo to poté, co byla schválena v roce 2014 směrnice o konfiskaci. Možná si někteří z vás eh, pamatují, že tehdy spoluzákonodárci žádali eh, radu, aby se podívala, jak to vypadá v jednotlivých členských státech s režimy konfiskace, která není založena na odsouzení. A toto je vlastně takový první krok. Ehm, komise také na to zareagovala. Připravíme ještě zprávu, nebo pardon, komise připraví zprávu. A tam ehm, tedy má být vyhodnocena ta situace v jednotlivých členských státech, a vlastně toto hodnocení si žádá i článek 13 směrnice o konfiskaci. To znamená, je to vlastně, e, tato, tato studie je formální reakcí na tu společnou deklaraci parlamenty a rady. E, zpráva o provádění této směrnice, pardon, to, to datum, eh, na tom se ještě, mm, pardon, ta zpráva bude zveřejněna, až začne pracovat eh, nová komise, takže to, to datum se ještě neví přesně, ale vypadá to, že to bude buď první nebo druhé čtvrtletí příštího roku, což odpovídá, nebo tak to je tedy ještě k tomu načasování. Co se týče samotného dokumentu, připravila jsem si takovou krátkou prezentaci, Nejprve bych vám ráda řekla něco o kontextu, chtěla bych trochu vysvětlovat, jakou legislativu již máme a pak bych ráda popsala zjištění naší zprávy, která se týká konfiskace, konfiskačních opatření bez odsouzení. Takže za prvé, co se týče kontextu, organizovaný zločin je aktivita, která je motivována ziskem. Existují určitá Eh, určité odhady z Institutu Transcrime. Například v Itálii se eh, odhaduje, že každý rok organizovaný zločin v Evropské unii vynese asi 110 miliard eur, nicméně ten odhad je takový, já bych řekla, že to je ještě dost konzervativní odhad. Pak zde máme také speciální eh, odhady orgánu OSN, a ten říkají, že vlastně celkové ty výnosy jsou 3,6 celosvětového HDP tvořeny právě těmi um, výnosy z trestné činnosti. To znamená, jsou zde organizované zločinné společnosti, e, které buď využívají ty zisky na další rozšíření své činnosti, anebo také se snaží jaksi infiltrovat se do ehm, legální ekonomiky, to znamená, že organizovaný zločin představuje také i velký, velké nebezpečí a velkou hrozbu evropské ekonomiky. Je důležité, abychom zbavili tyto zločince jejich výnosů a abychom zaručili, že nebude platit nebo že bude platit pravidlo, že zločince nevyplácí. To je velice efektivní mechanismus, pokud chceme bojovat se zločinností a také pokud jich chceme předcházet. Nicméně je to velice složité v praxi, jak eh, to učinit. Mm, Pachatelé trestné činnosti se snaží své Eh, výnosy a své ty toky, ty finanční toky zastí, zastřít eh, a pro finanční orgány je také dost těžké prokázat přímé propojení mezi určitým zločinem, mezi určitým trestným činem a mezi určitým výnosem proto, že to je tak obtížné, tak vznikly speciální e, legální režimy, které umožňují, aby došlo ke konfiskaci výnosu z trestné činnosti i bez toho, toho i bez toho, aby e, předtím došlo k odsouzení e, za trestnou činnost. A vlastně právě o tom hovoříme v tomto dokumentu. <clears throat> Zatímco v členských státech se tyto systémy liší do velké míry, ale všechny jsou vytvořeny za účelem toho, aby ehm, vyřešili stejný problém. Jde o to, že ty tradiční systémy konfiskace výnosu z trestné činnosti neumožňují donucovacím orgánům ehm, konfiskovat do určité míry nebo eh, mm, dostate, dostatečnou, dostatečný podíl těch výnosů z trestné činnosti. Také existují určité odhady, které říkají, že pouze 1% výnosů z trestné činnosti se podaří konfiskovat v Evropské unii. Pouze 1% veškeré, veškerých těch výnosů. Hmm. Ve své analýze jsme schromažďovali informace, které se týkají jednotlivých modelů, které existují v jednotlivých členských státech Evropské unie. V této analýze jsme se inspirovali jedním um, určitou typologií. Je to vlastně speciální síť Karin. A tato metodika byla vypracována v roce 2015. Tato klasifikace Karen říká, že jsou zde čtyři základní modely. Tato klasifikace nám má pomáhat kategorizovat jednotlivé přístupy, které existují v členských státech. A my jsme se touto typologií inspirovali, ale je důležité si také uvědomit, že modely, které existují v členských státech, jsou hybridní, obsahují často prvky e, více modelů. Takže model 1, to je klasický systém konfiskace e, bez odsouzení. To znamená, to je konfiskace, k níž dojde tehdy, kdy bylo zahájeno trestní stíhání proti pachateli trestné činnosti nebo proti někomu, kdo je mm, obviněný, ale na základě toho, co má uh, soud nebo um, donucovací orgány k dispozici, není možné, aby došlo k pravomocnému rozsudku, aby došlo k odsouzení. Může to být třeba z, z důvodu smrti toho odsouzeného, nebo že ten odsouzený uh, uprchl do jiné země, skrývá se před spravedlností, a nebo také třeba soud řekne, že ten člověk má imunitu nebo nemůže být stíhán z důvodu nízkého věku nebo eh, z důvodu mentální mm, nesvéprávnosti. Eh, další model je takzvaná rozšířená konfiskace. To znamená, Konfiskace lze rozšířit na jiný majetek, který má ten eh, pachatel nebo ta osoba odsouzena. Pak zde máme takzvané řízení in rem, kdy se nevede řízení proti osobě, ale proti samotnému majetku, který byl nabit eh, nedovolenou nelegální činností. A pak je ještě zde model, kdy porovnáte majetek, který nějaký člověk nabil a porovnáte deklarovaný příjem této osoby. A mm, pokud tam tedy dojde k nějakému velkému rozdílu, tak hovoříme vlastně o e, neobjasněném e, majetku nebo ne, mm, no vlastně a nemusí tam tedy, to, nemusí to být e, navázáno na žádný trestní čin. Jaký máme v současnosti právní rámec, který se týká zajišťování a konfiskace nástrojů a výnosu z trestné činnosti? Takže za prvé máme zde eh, rozhodnutí o eh, rozhodnutí rady, které, ehm, které se týká úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti. Policie může vyhledávat majetek z trestné činnosti. Pak zde máme takzvanou směrnici o konfiskaci, která byla schválena v roce 2014. Je to směrnice o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti a harmonizuje tuto oblast eh, ve všech členských státech Evropské unie. A my jsme říkali, že velice brzy zde budeme mít tu zprávu o tom, jak je tato směrnice provedena v jednotlivých členských státech. V prosinci 2018 je Eh, bylo schváleno poměrně nové nařízení, které se týká vzájemného uznávání eh, zajišťovacích příkazů a příkazů ke konfiskaci. Ehm, doba transpozice tohoto relativně nového nástroje končí v prosinci 2020. A pak jsme rovněž nedávno schválili další směrnici, je to směrnice která usnadňuje přístup k finančním informacím, má pomáhat eh, donocovacím orgánům, jakmile bude provedena, vyhledávat eh, majetek z trestné činnosti a mm, donocovací orgány by mohly mít třeba přímý přístup do eh, registrů, nějakých bankovních registrů ve členských státech, ale zatím také ta doba transpozice ještě probíhá a vlastně členské státy mají tu, transpozi- pardon, mají tu směrnici převést eh, do srpna 2021. Ta směrnice z roku 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosu z trestné činnosti už teď obsahuje mnoho eh, prvků, které se týkají konfiskace nezaložené na pravomocném rozhodnutí. Já teď tedy možná ještě o tom pohovořím trochu podrobněji. Je zde zaprvé článek, který se týká klasické konfiskace, to znamená v případě, kdy člověk, ehm, kdy tato nemožnost konfiskace je výsledkem nemoci nebo útěku podezřelé či obviněné osoby. Pak je zde článek 5 o rozšířené konfiskaci. Zde máme, máme zde také článek 6 o konfiskaci majetku třetích osob. A pak jsou zde mm, také různá pravidla, která se týkají různých eh, bezpečných přístavů nebo různých eh, pojistek. Takže článek čtyři. ten je nejdůležitější, Nemus, nebudeme ho teď eh, úplně, nebo ne, nebudu vám ho citovat, ale tento článek čtyři. to je takový ten klasický model, to znamená, musí tam být zahájeno trestní řízení, ale ne, nemůže být pak eh, dokončeno. A je to tedy v případech, kdy nemožnost eh, je výsledkem nemoci nebo útěku podezřelé či obviněné osoby. To je tedy, mm, tímto se musí řídit členské státy v takovém případě článku 5 se hovoří o rozšířené konfiskaci, to je také tak vlastně klasická, nebo takzvaný klasický model, klasická rozšířená konfiskace. To je vlastně identický model eh, k modelu, který jsem teď představila. Tento článek říká, že členské státy musí přijmout opatření, která umožní, aby konfiskace byla rozšířena i na majetek ve vlastnictví eh, osoby odsouzené za trestný čin. Eh, musí tam být, ale soud musí být přesvědčen, že daný majetek pochází z trestné činnosti. A pak je tam ještě eh, konfiskace majetku třetích osob. To není úplně přímo navázáno na konfiskační opatření bez odsouzení. To je taková určitá Není to alternativa, ale je to spíše další možnost, která umožňuje konfiskaci majetku. Například pokud eh, ten majetek byl převeden na nějakou třetí osobu, aby právě nebyl konfiskován. Vlastně, že účelem převodu je vyhnout se konfiskaci. Pak je zde ta společná deklarace, o které Evropský parlament, kterou sepsal Evropský parlament a Rada v době, kdy byla schválena směrnice o konfiskaci. Zde tedy evropští spoluzákonodárci apelují na Evropskou komisi, aby při nejlepší možné příležitosti analyzovala eh, možnost a možné eh, přínosy zavedení ještě dalších společných pravidel, která se týkají konfiskace bez odsouzení a aby tedy také brala v úvahu rozdíly mezi legálními eh, mezi, legální, mezi tedy těmi právními systémy a členských států. Takže my teď chceme analyzovat a představit náš výsledek. Chceme vás informovat o tom, co členské státy učinily v této oblasti v uplynulém období. Jaká jsou naše zjištění? Z eh, analýzy můžeme říci, že máme mnoho členských států, celkově jich je 25, je tam pouze Bulharsko, Irsko a Spojené království jsou mimo, tak všech ostatních 25 zemí vychází z toho klasického modelu. To znamená, že tedy využívají tu možnost, kdy dojde k nemoci nebo útěku podezřelé či obviněné osoby. 25 členských států také používají takzvanou rozšířenou konfiskaci. Eh, to je Řecko a Irsko. A 13 členských, eh, pardon, eh, a 13 členských států má také určité postupy in rem, které se týkají toho um, nepřiměřeného majetku, který může být pak odebrán té osobě a tyto modely se používají ještě navíc k těm klasickým. Jsou zde tři členské státy, které primárně využívají tato řízení in rem. To je Bulharsko, Irsko a Spojené království. Nicméně, jak vidíte, existuje také mnoho takových jakoby eh, hybridních režimů v členských státech. Co se týče režimu konfiskace bez odsouzení, tak i tak se situace liší v členských státech v tom, do jaké míry využívají tuto možnost. Osm členských států řeší pouze situaci, eh, kdy eh, tedy je tam ta nemoc nebo útěk podezřelé či obviněné osoby, dva členské státy se eh, řeší pouze situaci, kdy tam dojde k úmrtí té osoby. Sedm členských států řeší podle situaci pouze nemoci nebo útěku. Dva členské státy, Dánsko a Řecko, se věnují pouze situaci, kdy jde k úmrtí. Německo to eh, pokrývá všechny případy a Německo má také i poměrně nový eh, režim z nedávné doby na kon, eh, o konfiskaci, který nedávno schválilo. A jeden členský stát, to je Rumunsko, to provádí tu konfiskaci pouze v tom případu nemoci obviněné osoby. Takže vidíme, že jsou také velké rozdíly i mezi jednotlivými členskými státy. K jakým závěrům nás to vede? co můžeme říct na základě naší analýzy? Vidíme, že došlo k většímu stupni harmonizace, také i po schválení směrnice o konfiskaci, co se týče konfiskačních opatření bez odsouzení, ale stále ještě je zde mm, hodně výrazných rozdílů mezi členskými státy. Většina členských států mm, má přísnější požadavky, než jsou ty úplně minimální požadavky, které jsou ve směrnici o konfiskaci. To znamená, že tyto členské státy tyto modely ještě dále rozpracovaly. Pak máme určité poznatky, které svědčí o tom, že konfiskační opatření nezaložená na rozsudku mohou přinášet eh, slibné výsledky, ale zatím ještě nám chybějí údaje k tomu, abychom tuto hypotézu mohli s plnou konečnou s konec, platností schválit. Ale můžeme také konstatovat, že systémy, které jsou v členských státech, eh, jsou v souladu s požadavky na dodržování základních práv a v současné době je to tak, že žádný takový systém nebyl nějak úspěšně napaden u soudu. To jsou tedy výsledky naší analýzy a velice se těším na rozpravu. Děkujeme, paní Stigl. Tedy děkujeme vám za prezentaci k této věci, tedy k analýze konfiskačních opatření bez odsouzení v Evropské unii. A nyní máme prostor pro diskuzi. Máme tady eh, krátký seznam poslanců, kteří chtějí promluvit. Nejprve má slovo náš předseda pan Radev. Děkuji. Vážení kolegové, chtěl bych poděkovat Evropské komisi za prezentaci tohoto dokumentu. V Evropském parlamentu jsme již mnohokrát volali po pravidlech, které by vedly k dobrému legislativnímu rámci pro skutečné eh, konfiskace nelegálně nabitých statků. Konfiskace eh, těchto statků z trestné činnosti je důležitým prvkem v boji proti organizovanému zločinu. 99 příjmů z trestné činnosti není obvykle konfiskováno. Ale vzájemné uznávání upravené ve směrnici o um, zmrazovacích eh, rozkazech a zatýkacích rozkazech, konfiskačních eh, rozkazech to byla velká rána zasazená trestné činnosti, je lepší to konfiskace a členské státy budou schopny ve větší míře konfiskovat statky eh, těchto osob. Dokument komise objasňuje, že pravidla členských států se od sebe velmi často výrazně liší, ale v členských státech probíhají důležité reformy, které vedou k zavádění konfiskačních opatření bez odsouzení typu 4. Tyto postupy by samozřejmě měly být kombinovány s, s respektováním lidských práv. u nás v Bulharsku používáme konfiskační opatření typu 4 s velmi dobrými výsledky v posledních letech a já bych se chtěl zeptat komisi, jaká, jaké další kroky podnikne ve snaze o další harmonizaci těchto pravidel. A jak budou vypadat tato pravidla v budoucí legislativní reformě. Děkuji. Slovo má paní Sipel. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto je opět velmi zapeklitá věc, důležitá věc a já bych tady k tomu položila doplňující otázku. Myslím si, že mnozí z našich občanů bohužel nechápou, proč eh, pachatelé trestné, činnost, trestní, eh, trestné činnosti jsou často zadrženi, ale ponechají si všechny zisky. A když tady hovoříme o konfiskačních opatřeních bez odsouzení, tak eh, je tady eh, složitá otázka, jak to zajistit a zároveň nepřekračovat určitá pravidla. Pokud ovšem budeme mít velmi odolný systém, který bude respektovat lidská práva, tak nám můžeme učinit kroky vpřed. Konfiskace je samozřejmě jedna věc, ale je tady i další otázka a to, co se poté děje s konfiskovanými statky. Jak jsem informována, tak členské státy v tomto ohledu podnikají různé věci a já nevím, zda komise má přehled o tom, zda to jde do rozpočtu dané vlády nebo orgánu, a nebo jestli tyto prostředky se budou používat pro jiné účely. Zda tady když máte nějaké poznatky o tom, jak nejlépe s těmito zabavenými statky naložit. Děkuji, paní Tugaru. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisi za prezentaci. Těším se na zprávu s více údaji o současné situaci v členských státech, protože údaje nám tady chybí. Chybí nám informace a komplexnější analýza, která by zohlednila, že eh, Tady máme stovky eh, miliard eur v EU, z nichž pouze 1,1 je získáno zpět. Jsem ráda, že byla zmíněna směrnice 42, to je důležitý krok vpřed. Ovšem, ráda bych připomněla, že v této instituci jsme zastávali velmi různá stanoviska, pokud jde o význam konfiskačních opatření bez odsouzení. A článek 5, ten v tom původním znětí směrnice 42, byl nahrazen velmi chabým opatřením, které v podstatě umožnilo konfiskační opatření bez odsouzení ve velmi omezeném počtu případů. Mé doporučení na komisi tedy zní, nebo možná otázka. Zajímalo by mě, eh, jak to konkrétně bude vypadat. Musíme být eh, odvážní v této věci. Většina členských států Eh, uplatňuje, například u nás v Rumunsku to tak je, ten první model, pokud jde o konfiskační opatření bez odsouzení a pokud jde o ty zbylé modely, tak je to možné pouze konfiskací. Pokud se podíváme na Bulharsko, tam úspěšně provádí tato opatření bez odsouzení a využívají důkazní břemeno a No, um, ehm, pokud se podíváme na Itálii nebo Německo, kde se úspěšně kombinují modely 2, 3 a 4, které tady byly představeny, tak možná budeme více připraveni po zprávě, která bude eh, představena eh, v říjnu nebo na začátku příštího roku. budeme připraveni možná posílit rámec pro eh, klasická konfiskační opatření a také možná navrhneme jasnější opatření, která by umožnila um, konfiskaci bez odsouzení. Děkuji. Já se k tomu vyjádřím závěrem, ale nejprve nechme promluvit všechny poslance ze seznamu. Slovo má paní Strik. Děkuji, pane předsedo. Zelení plně podporují myšlenku, že pachatelé trestné činnosti by neměli si ponechávat zisky ze své trestné činnosti a já vítám eh, tady ten přehled eh, různých kroků v členských státech, který nám tady poskytla komise. Viděli jsme, že se to velmi liší a musíme se nad tím více zamyslet. Ovšem, pokud bude zapotřebí přijmout další legislativu v oblasti e, konfiskace, e, mm, tak e, je to jistě dobré a myslím si, že ten přehled, který tady byl nastíněn, je jistě dobrým základem pro diskuzi. Základem pro diskuzi. Ovšem, naše frakce poměrně váhá, pokud jde o další základy pro konfiskace bez odsouzení. Klademe si otázku, jestli je to zodpovědný přístup. Pokud existují procedurální záruky, eh, tak eh, dobře, ale já si myslím, že ta největší záruka je právě odsouzení. Možná jinak článek 6 úmluvy eh, 47 naší charty, tedy právo na spravedlivý soud, to by mohlo být ohroženo. Musíme o tom více diskutovat a samozřejmě se těšíme na zprávu, která bude předložena v říjnu ke směrnici 42 a samozřejmě bereme na vědomí informace, které komise poskytla dnes. Paní Kiniči. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za prezentaci, eh, která byla eh, velmi podrobná k těmto opatřením. Pocházím z Itálie a z osobní profesní zkušenosti vím, jak je důležité zasáhnout pachatele trestné činnosti tam, kde to bolí. To znamená eh, pokud jde o zisky. Kriminální organizace potřebují peníze, to je tedy třeba ošetřit a no, tím se zabrání tomu, aby ilegální prostředky tekly do ilegálních aktivit. Slyšeli jsme, že jenom 1,1 nelegálních zisků je možné vymoci zpět a proto je důležité, aby tady fungovalo konfiskační opatření bez odsouzení, abychom mohli potírat organizovanou trestnou činnost. Mezi členskými státy existují rozdíly a tyto rozdíly mezinárodní organizovaná trestná činnost využívá prosazuje díky tomu své zájmy a proto je nezbytné, aby se legislativa dále rozvíjela. Tak jako je tomu u směrnice z roku 2018 o vzájemném uznávání rozsudku. To, co jsme tady dnes vyslechli, to ukazuje naprosto jasně. Potřebujeme společného jmenovatele, tak abychom zanalizovali různá opatření, vybrali si ta nejlepší a provedli co nejlépe konfiskační opatření bez odsezení. Eh, hovořilo se také o zkušenostech Itálie potírání mafie. Myslím si, že to bychom mohli využít eh, u tohoto instrumentu. Je třeba to sladit samozřejmě s dodržováním základních práv. Myslím si, že to je právě jedna z výhod italského modelu, a to zejména proto, že provádění je přenecháváno justičním orgánům. Tato opatření musí být možná, musí být prováděna, ale zároveň potřebujeme procesní záruky, jako v běžném trestně právném řízení. Trestně právním řízení. Možná, že italský model v kombinaci s jinými by mohl být dobrou cestou. Můžeme si na tom základě připravit různé modely pro potírání přeshraniční trestné činnosti. Ještě jednou děkuji komisi za dnešní prezentaci a těším se na závěrečnou zprávu. Poté se pokusím eh, angažovat při vylepšování evropských pravidel při potírání organizované trestné činnosti. Rád bych něco připomněl. Možná, že potom dáme prostor ještě DG Home k dalším připomínkám a komentářům, ale musím říct, že jsme dnes eh, dlouze diskutovali o prioritách Libe a o možnosti vyzdvihnout důležitost našeho, naší práce, pokud jde o trestně právní oblast. Jsme orgánem, který utváří legislativu. Náš výbor tady sehrává mimořádnou úlohu. Chceme vytvářet pravidla, A, a tak to jsme v roce 2014 přijali směrnici 42, kde jsme zharmonizovali konfiskační opatření v trestně právní oblasti. A zároveň jsme komisi pověřili, aby předkládala přesné zprávy o konfiskacích v souvislosti s, trestně, s trestní činností i bez odsouzení, to znamená ještě před odsouzením, před soudním řízením. Jde o opatření in rem, to není konfiskace proti osobám, ale konfiskace majetku, hmotných statků a Zaznamenali jsme, že různé normy v právních řádech členských států vstupují před nebo čelí různým problémům při harmonizaci těchto norem. A to je něco, čím by se komise měla rozhodně zabývat a v dohledné budoucnosti. Právě z tohoto důvodu tady Evropský soud pro lidská práva a další soudy řešili mm, takové záležitosti v souvislosti s INREM konfiskacemi prostřednictvím administrativních nebo občanskoprávních ustanovení. Nyní bych rád dal prostor komisi, aby zareagovala na to, co říkali naši poslanci a tím bychom mohli dokončit tento bod a přejít k dalšímu. Takže opět má slovo komise, paní Tigl. Děkuji. A děkuji vám za pozornost, kterou věnujete tomuto dokumentu. Děkuji za všechny otázky. Pokusím se co nejobšírněji odpovědět na to, co tady zaznělo. Pokud jde o načasování, tak rozhodnutí o zprávě, o tom, kdy bude předložena, je na nové komise. To znamená první nebo druhé čtvrtletí příštího roku. To považujeme za realistický termín. Ale samozřejmě rozhodnout musí komise. To stejné platí pro všechna rozhodnutí o budoucích eh, předpisech. V tuto chvíli se snažíme mít základ pro diskuzi, pro rozhodování v této oblasti. Pokud jde o využívání zabavených statků, jak se s tím nakládá, tak bych připomněla, že směrnice 42 o konfiskacích povzbuzuje, vybízí členské státy, aby zvažovali sociální využití takto zabavených majetků. My jsme studovali provádění této směrnice a zjistili jsme, že, jsou, že je tady řada členských států, které mají ustanove, které mají ustanovení o sociálním využití eh, těchto prostředků. Samozřejmě v té směrnici nejsou žádné povinnosti v tomto ohledu, ale členské státy jsou vybízeny k tomu, aby podobné vynakládání těchto prostředků zvažovaly. Pokud jde o transponování směrnice v členských státech, není situace ideální. Zahájili jsme několik eh, řízení pro porušení s členskými státy kvůli nedostatečnému eh, nahlašování informací o provádění směrnice. Jde o Lucembursko, Rumunsko a tady tedy ještě musí být odveden kus práce ze strany členských států při transpozici směrnice. Pak tady zasněly komentáře k základním právům. Pokud tady budou opatření bez odsouzení, tak je samozřejmě třeba vyvážit situaci s dotržováním základních práv a e, zohlednit to při zabavování majetku. Děkujeme. Čekáme na další kroky budoucí komise paní e, von der Leyen. Nyní se můžeme přesunout k dalšímu bodu. A to včas. V 6 hodin budeme zahajovat hlasování. Myslím si, že v ten okamžik dorazí další členové našeho výboru Tedy měli bychom na to myslet a skončit tuto diskuzi včas. Nyní se tedy budeme věnovat, věnovat Evropské pohraniční a pobřežní stráži, systém falešných a pravých dokladů online. Eh, tady máme eh, společnou akci Rady 98 700 svv. Jde o návrh zprávy v rámci eh, systému FADO. Je, původně tady eh, mělo jít o pohraniční a pobřežní stráž, ale byl tady také návrh, aby ty věci byly odděleny na konferenci předsedů. A nyní nám tu zprávu předloží paní Mecola. Udělíme jí slovo jako první a potom přijdou na řadu stínoví zpravodajové. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Celý ten eh, proces eh, se tedy týká eh, falešných a skutečných dokumentů online. Je to poslední krok, kterým uzavíráme ten systém pro Evropskou pobřežní stráž. Prakticky už jsme to uzavřeli na konci minulého mandátu. Já bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří byli eh, zapojeni do eh, tvorby tohoto legislativního předpisu a spolupracovali s námi. Já jsem eh, v tomto zaujala následující přístup ve své zprávě o FADO, o, tedy o tom to systému. Jde o to, jak zlepšit ten systém tak, abychom vyjasnili podíl Evropského parlamentu ve FADO. Já jsem si myslela, že bude lepší vyjasnit, co se míní zpracováním osobních údajů Frontexem ve článku 5. Moje pozměňovací návrhy eh, mají zajistit, aby se FADO nikdy nepoužilo k identifikaci jakéhokoliv jednotlivce mm, prostřednictvím eh, omezení eh, osobních údajů zadávaných do systému. Osobní data eh, do, zadávaná do FADO se budou používat pouze k tomu, jak mají vypadat skutečné dokumenty, jaké mají mít bezpečnostní prvky a aby se díky tomu eh, odhalovaly eh, falešné a padělané dokumentu, dokumenty. Další důležitý dokument je mm, posílení úlohy Evropského parlamentu v systému. Já navrhuji eh, změnit eh, řadu eh, prováděcích aktů na aktiv přenesené pravomoci, protože se opravdu domnívám, že Evropský parlament by měl být zapojen, až komise přijde s návrhy na technickou specifikaci FADO a na technické postupy pro eh, verifikaci. Jakmile budeme 100% eh, si jistí, že FADO funguje dobře, tak myslím, že ti, kteří budou mít přístup do systému, už budou sekundární. To už bude sekundární, protože také navrhuji změny v příslušném článku. Vyslechla jsem si eh, obavy kolegů z ostatních politických frakcí, zejména pokud jde o tedy eh, rozsah tohoto nařízení. Je z toho obě, že je příliš široké a já si myslím, že eh, takový vyčerpávající seznam dokumentů není nejlepší cestou vpřed. Navrhuji pozměňovací návrhy, které mají omezit význam dalších souvisejících úředních dokumentů, které eh, bude lze použít při žádosti o Eh, vydávaný členskými státy při eh, tedy eh, příslušné žádosti dokumenty dokumentů k cestě nebo dokladu totožnosti. Cestovní doklad nebo dokladu totožnosti, pardon. Bude to znamenat, že do FADO se budou přidávat pouze ty zdrojové dokumenty. Navrhla jsem také pozměňovací návrhy a navrhuji, zvláštní článek, který přináší více podrobností k odpovědnosti mm, agentur, že Ta bude mít povinnosti eh, nahrát všechny informace, které jí členské státy eh, poskytnou. To znamená, že informace nahrané do toho systému budou jednotné a bude na ně spoleh. Potom můj návrh také má zajistit, aby agentura navrhla prak, nebo poskytovala prakticky eh, v reálném čase podporu členským státům při odhalováním padělaných dokumentů. O to tady jde. Frontex už v, tom, eh, to, eh, v této věci má zkušenosti a já věřím, že je důležité, aby všechny členské státy maximalizovaly potenciál, který eh, tyto eh, odborné zkušenosti přináší. Těším se eh, na spolupráci se stínovými zpravodaji, abychom dokončili tento proces za finského předsednictví. Rád bych poděkovala finskému předsednictví i komisi za skvělou spolupráci. Děkuji, paní Mecelo. A teď stínový zpravodajové. Paní Kalirant, stínová zpravodajka za SAD. Pro mě tohle je nová věc. Takže eh, bych ráda nejdříve poděkovala všem eh, kolegům, kteří pracovali na tomto v předchozím parlamentu a také děkuji paní zpravodajce za její práci na návrhu této zprávy. Já jsem si velice bedlivě pročetl vaše návrhy a musím nepřiznat, že ten, nebo připustit, že ten text je teď mnohem lepší, než to, co jsme měli na stole při prvním zasedání s komisí, radou a stínovým zpravodaj. Nespochybňuji systém FODO. a eh, je důležitý a je důležité zajistit eh, jeho další eh, fungování. A mám tady přece jenom určité obavy. Konkrétní pozměňovací návrhy mm, předložím, až na to bude čas, ale nejdříve bych zdůraznila konkrétní věci. První věc, o které jste hovořili, bylo zahrnování osobních údajů. Jelikož databáze vzorků, eh, je to databáze vzorků a falšovaných dokumentů, tak eh, nechápu, proč tam vidět eh, konkrétní osobní data. Je dobré, že tam zpravodajka dala principy anonymizace a minimalizace dat. Ale pořád si myslím, že to musíme říct jasně že by tam eh, jasněji, že by tam ty osobní údaje neměly být zahrnovány do toho systému FADO. Druhá věc se týká přístupových bodů. Opět bych eh, ráda uznala vaše eh, snahy, ale ten obrázek je mnohem lepší. A potom ještě otázka dokumentů. Nevyčerpávající seznam, věřte mi, Členské státy můžou vydávat stovky různých eh, oficiálních dokumentů. Takže bychom se měli přesto pokusit eh, zasnažit se o vyčerpávající seznam úředních dokumentů. Myslím si, že je třeba, aby tohle bylo jasné, pokud jde o to, co členské státy jsou povinné poskytnout. A tímto chci říct, že jsem vám k dispozici, paní zpravodajko, a těším se na spolupráci. Tak to má být paní Kaliorant. Teď pan Doráči zariňuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji Robertě Mecole za velice dobrý první návrh zprávy. Jak právě říkala kolegyně, mám ten dojem, že ta zpráva správně poukazuje na některé ty které máme. A nejdříve eh, pokud je o rozsah působnosti. Ta definice FADO byla tady už ten, v tom prvním návrhu a tady je lepší. Já si myslím, že přímý odkaz na vzorky a to, že FADO opravdu eh, bude mít ukládat, nebo vlastně už ukládá, jsou vzorky dokumentů, to je eh, vítané rozšíření. To se nám tedy zaplouvá a to též platí pro osobní údaje. Eh, také jsme tady měli eh, velký problém s tím, eh, že když neřekneme jasně, co ten systém ukládá, tak to vrhá stín na to, co vlastně regulovat. A to, co navrhuje zpravodajka k rozsahu působnosti a jejímu omezení, tak je dobré, aby to bylo tedy tam by vyloučeno to ukládání osobních údajů. Čili jako předběžnou pozici to můžu podpořit. V neposlední řadě bych hovořil o článku 8 TD, 80D, pardon, na pozměňovací návrh 80D. Tam se hovoří, tam to jde směrem, který vítám, a chtěl bych, aby něco podobného se udělalo s povinnostmi, které by měly členské státy eh, při podávání informací do systému. Stejně tak třetí strany, eh, které budou mít přístup do systému, jako jsou aerolinky nebo další subjekty, protože to je třeba v právním základu velice dobře nadefinovat, jaké povinnosti eh, tam jsou u toho systému, u všech těch zúčastněných, kteří do něj budou mít přístup. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Mecola, za efektivní práci. Děkujeme také sekretariátu našeho výboru. Máme několik otázek, pokud jde o postoj rady. Některé ty věci, ty otázky jsou pokryty tím návrhem, ovšem přesto zůstávají ještě některé otazníky pokud jde o to, za to svěřit Frontexu spíše než Europolu. Europol je zodpovědný spíše za policejní spolupráci. Samozřejmě tady slyšíme argumenty rady, pokud jde o právní základ, ale přesto budeme bedlivě sledovat vývoj situaci a ty transfery eh, těch úkolů mezi agenturami, zejména transfery vůči eh, Frontexu. Dále Kolegyně tady zmínila otázku osobních údajů. My bychom si přáli, aby bylo výslovně zmíněno, že tyto osobní údaje jsou z toho vyňati. Chtěli bychom k tomu předložit pozměňovací návrh. Pokud jde vyjasnění, chtěli bychom vyjasnění různých přístupů na základě tedy údajů. Budeme se zabývat podrobnostmi a jsme rádi, že vyjasněny budou prováděcí akty i akty v přenesené pravomoci. Adesso sentiamo ID, onorevole Tardino. Teď eh, pan eh, Tardino. Paní Tardino, eh, děkuji. Děkuji paní Mecole za její práci. My si v zásadě myslíme, že tato zpráva začíná správným směrem. Paní zpravodajka už poslala a popsala obecně tu zprávu a já bych zacházela do podrobností spíš. Ten systém FADO je třeba vnímat pozitivně. Z institucionálního pohledu jsme se, se, se rozhodujeme mezi prováděcími akty a akty přenesené pravomoci a tím se ještě budeme zabývat. My bychom raději asi e, chtěli ty delegované akty na technické aspekty tak, aby to nemohly být prováděcí akty. Já mm, jsem například podala 32 a tohle je opravdu velice eh, důležité východisko pro naši práci. Děkuji. Děkuji. A teď eh, pan Bušede. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za práci, kterou odvedla v posledních několika týdnech. Při úpravě těch původně podaných návrhů. Jenom několik otázek. Myslím, že Musíme pochopit, do jaké míry členské státy musí eh, eh, posílat data do systému FADO a do jaké míry členské státy budou mít přímé vazby s Frontexem a jaké státní orgány budou mít tyto kontakty. Potom jsou tady delegované akty pro technické specifikace ukládání dat v systému. Tam musíme eh, být schopni ověřit, jaká data jsou kde uložena. Paní zpravodajka už eh, vyjasnila některé mé do, to, co jsem, na co jsem se chtěl zeptat. A myslím si, že eh, ty delegované akty budeme mít tak, jak doporučuje, doporučuje anebo tam budeme mít nějaký politický závazek, Eh, o tom, že eh, bude třeba zapojit parlament. Pokud to bude to druhé, tak eh, to ukazuje, že bude muset být rigorózní ve svém přístupu. A u těchto velmi technických otázek bychom mohli ohrozit tu velice dobrou práci, kterou říkají, dělá Frontex a další orgány. Takže pokud je o omezený přístup k dokumentům, tam bychom mohli Ty se týkají tedy eh, probíhajících eh, řízení a to musíme být velmi restriktivní eh, v přístupu k těmto dokumentům. A poslední věc. Jsem přesvědčen, že pokud všichni potáhneme za jeden pro vás a budeme se snažit, tak se nám podaří pokročit v této velmi důležité otázce. Děkuji a za GUE paní Rego. Nevidím ji. Paní Rego? Tak eh, to znamená, že eh, Google se nevyjádří k této zprávě paní Mecoli. To v pořádku? Takže se to slovo paní Mecolo. Děkuji všem kolegům kteří eh, se vyjádřili eh, optimisticky nebo eh, pozitivně, někteří obezřetně, někteří více přihlédnu k stanoviskům vás všech. Do budoucna se postarám o to, aby všechny orgány byly informovány a, a mm, to o pozměňovacích návrzích, které, by, které byste mohli podat se mnou. A abyste dostali dostatečný prostor eh, hm, pro to přesvědčit kolegy, aby hlasovali pro tu zprávu, až se proto bude, eh, o, o ní bude hlasovat. Děkuji vám za vaši snahu, paní Mecelo, a za tu podporu. My akorát čekáme, Já bych akorát eh, měl zmínit tedy eh, eh, harmonogram. Do 15. října v poledne podejte pozměňovací návrhy. Takže 15. října na podání pozměňovací návrhu a tím jsme ukončili tento bod pořadu jednání a začneme hlasovat v 6 v 18 hodin. Takže velice krátkou přestávku si dáme. A prosím, eh, buďte, přineste si určitě hlasovací kartičky. Za několik minut se uvidíme. go. Now we go. Good evening, you all. And be welcome back. <laughs> be welcome back. Tak, vítám vás po krátké přestávce, všechny zpět. Někteří z vás zde byli už od rána, protože jsme nejprve hovořili o Europolu dopoledne, pak se konal řádné schůze výboru Libe od 14.30. <clears throat> No a téměř o čtyři hodiny později se dostáváme k posledním bodům dnešního pořadu jednání budeme elektronicky hlasovat a my jsme to takto odsunuli, abychom věděli, že všichni, kteří jste si zapomněli své hlasovací karty, abyste měli dostatek času si pro ně poslat. A také bylo zapotřebí, aby zde mohli být všichni poslanci nebo co nejvíce členů na to hlasování. Zdá se, že se nám podařilo toho všeho dosáhnout. Chci říci, že budeme hlasovat o deseti zprávách. Jsou to mm, věci, které nám jaksi přetrvaly z toho minulého mandátu. Věci, které byly rozpracovány minulým parlamentem a koordinátoři došli k rozhodnutí, že je zbytečné, aby vlastně se všechny ty zprávy úplně od začátku začaly projednávat od eh, iniciativy komise a tak dále. My jsme se rozhodli, že ty rozpracované věci převezmeme, označíme je takto jako rozpracované věci a dokončíme je. Nicméně teď je musíme postupně odhlasovat. Podle článku 71 našeho jednacího řádu potřebujeme na toto hlasování eh, kvalifikovanou většinu, abychom mohli ty rozpracované věci do, dokončit. My jsme zatím všechny ty zprávy přijali v prvním čtení, to znamená, teď budeme hlasovat o tom, abychom mohli eh, zahájit jednání, abyste byla vlastně to další. Takže potřebujeme kvalifikovanou většinu. To bylo takové vysvětlení zejména novým členům výboru. Ehm, celkově, nám, celkově nás je 68 členů, potřebujeme tedy 35 hlasů pro, abychom mohli s těmito <clears throat> tématy pokračovat. Takže doufám, že všechny politické frakce jsou řádně zastoupeny a připraveny. Potřebujeme 30 hlasů pro a zahajuji hlasování. Nejprve dočasné zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Hlasujeme o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání a o složení jednacího týmu. Je to zpráva paní Tany Fajon. Zahajuji hlasování. Hlasujte elektronicky, prosím. Za frakci SAD hlasuje o jednoho, nebo dokonce o dva poslance více, nebo o jednoho poslance více. Teď už je to v pořádku. Můžeme hlasování uzavřít podařilo se získat většinu, protože pro hlasovalo 43 členů, 11 se zdrželo, 12 bylo proti, takže je to přijato kvalifikovanou většinou. Dále nařízení o výzvem informačním systému. Spravodaj pan Paolo Rangel. Přistoupíme k hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Ano, 53 hlasovalo pro, 5, pět bylo proti, osm se zdrželo. Můžeme pogratulovat panu zpravodaju. A také ještě zpětně gratuluji paní zpravodajce Tany Fanion. Obě zprávy byly schváleny kvalifikovanou většinou. Další bod. Eh, zřízení programu výměny pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021 až 2027, takzvaný program Perikles. Ne, ne, ne, omlouvá se pan předseda, já jsem přeskočil. Eh, takže teď budeme hlasovat o tématu statistiky společenství o migraci a mezinárodní ochraně. Zpravodajem je Jan Kristof Ojetken. Hlasujeme, prosím. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Ano, 53 pro, to znamená, bylo to schváleno velkou většinou, kvalifikovanou většinou. Gratuluji zpravodaji. A teď ten bod, o kterém jsem hovořil, program Perikles 4. Zpravodajkou je paní Claire Daly. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Ano, toto bylo také podpořeno kvalifikovanou většinou. Přesuneme se k dalšímu bodu. Zavedení programu práva a hodnoty. Je to v rámci víceletého finančního programu. Zpravodajko je paní Alice Kunke. Za hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Ano, Rovněž toto bylo přijato velkou většinou. Gratuluji paní zpravodajce. Zpráva byla přijata. Nyní zřízení azylového a migračního fondu. Rovněž v rámci víceletého finančního rámce zpravodajkou je naše kolegyně paní Miriam Dali. Hlasujte prosím, hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. Gratuluji. Gratuluji. Další zprávou je zřízení nástroje pro eh, finanční podporu zprávy hranic a víz jako součásti Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Spravodajkou je paní Tania Fajon. Hlasujte, prosím. Hlasování je skončeno. Je to přijato, gratuluji opět paní zpravodajce, bylo to schváleno kvalifikovanou většinou. Další bod. Zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost. Zpravodajkou je paní kolegyně Monika Holmajer. Hlasování zahájeno. Hlasování skončeno. Je to schváleno kvalifikovanou většinou. Gratuluji paní Holmajer. Další hlasování. Prevence šíření teroristického obsahu online. Pan zpravodaj je pan Patrik Jaky. Hlasujeme, prosím. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Ano, tato zpráva byla také schválena velkou většinou. Rovněž gratuluji zpravodaji. A Teď tedy ještě další bod, Seznám všech lidí, kteří musí mít, eh, splňovat požadavky a těch, kteří mohou být eh, osvobozeni, zejména se to týká Kosova. Zpravodajkou je paní Tania Fajon. Opět hlasujeme, hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Je to schváleno. Gratuluji ještě jednou všem zpravodajům. Všechny tyto zprávy přeč, přejdou do další fáze. Bude to vlastně schválené, schválení ve druhém čtení. Děkuji a nashledanou.